Good morning, um, everybody. Paní předsedkyně říká, dobré ráno, vítejte na našem zasedání. Ještě než se pustíme do práce, tak pokud vím, tak tlumočníci by rádi přišli s oznámením, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Oznámení tlumočníků. Tlumočníci vás musí informovat, že již třetí týden probíhá pracovně právní spor způsobený nově nařízenými pracovními podmínkami. Navzdory řadě ústupků z naší strany neučinilo vedení žádný pokus nás kontaktovat a konflikt vyřešit. Tlumočníci v několika kabinách na této schůzi dostali práci příkazem, což znamená, že jsou nuceni pracovat. Abychom projevili solidaritu v situaci, kterou považujeme za porušení práva tlumočníků na stávku a za diskriminaci některých jazyků a poslanců, rozhodli jsme se v ostatních kabinách nepřerušovat práci, jak bylo původně v plánu. Zároveň vám s politováním oznamujeme, že, tlumočníci dnes, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 12 hodin 30 minut. Děkujeme za pozornost. Uh, thank you very much. Uh... Takže vám eh, děkuji. Děkuji za práci tlumočníkům a doufám, že bude nalezeno dobré řešení pro všechny, říká paní eh, předsedkyně. A myslím, že teď se musí, můžeme pustit eh, do eh, prvního bodu a je to projednání návrhu pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení Evropského parlamentu k posuzování zdravotnických technologií. Pan Buzoj je naším zpravodajem. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Krátce vysvětlím, čeho se týkají pozměňovací návrhy a jaké je moje stanovisko a informuji vás, že příští týden budeme mít schůzi stínových zpravodajů, abychom se snažili dosáhnout kompromisů a zorganizovat hlasování. Děkuji všem kolegům za příspěvky, především stínovým zpravodajům. Měli jsme celkem 181 pozměňovacích návrhů, z nich 37 jsou mé. Hlavní pozměňovací návrhy se zaměřují na sedm hlavních témat. Jedno je eh, transparentnost a důvěrnost, eh, princip mhm. transparentnosti. Eh, můžeme mít zde i obchodní důvěrnost, a, se zbranilo. Eh, odhalení, komerčnímu odhalení identity pracovníků. Máme eh, pozměňovací návrhy, které se eh, týkají dalších věcí. Věč, hodně se jich týká dvoutřetinové většiny. Myslím si, že to bude způsob, kterým tady můžeme jít a chápu ty, eh, to odůvodnění 236, 100, 135, 150, 157, 168 se eh, eh, se týkají lobování a pacientských skupin a organizací spotřebitelů a děkuji svým kolegům za to, že se mnou eh, mi, mi řekli, jaké mají odůvodnění k tomu. Další eh, kritéria eh, jsou připomínky aktualizace. To já sám podporuji a podporuji tedy tyto pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A další oblast je, jsou aktiv přenesené pravomoci versus koordinační skupiny a zde mám určité obavy dát veškeré pravomoci koordinační skupině takže eh, to je velmi zajímavá věc a relevantní. A eh, právní služba by nám měla říci, jak to z právního hlediska je eh, kdyby většina pravomocí přešla na skupiny z komise. A lékařské zařízení je velmi zajímavá věc pro mediálně. Já ještě pracuji se svým týmem na to, abychom dospěli ke kompromisům. To jsou tedy hlavní eh, témata, která v tomto smyslu zazněla v našem výboru a těším se na spolupráci ve stádiu kompromisu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za SAD. Máme paní Vestval, máte slovo. Dobrý den, vážení kolegové. Já jsem se podívala na pozměňovací návrhy a mohu říci, že podporuji mnohé z nich, protože jdou správným směrem. A chtěla bych tady ještě jednou zdůraznit, že již v březnu 2017, tedy více než před jedním rokem, jsme v rámci jedné zprávy z vlastní iniciativy o společném posuzování zdravotních technologií a lepšího přístupu k léčivům eh, o těchto věcech hovořili. Jde o pobídky pro inovace, pro přidanou hodnotu pro pacienty a přitom jde také o to, jak vytvořit eh, přidanou hodnotu právě pro pacienty nebo osoby s postižením. Měli bychom si uvědomit, že evropští občané mají právo na co nejrychlejší přístup k inovacím a novým léčebným metodám. Takže pokud by se podařilo tento nástroj eh, přijmout v celé Evropské unii, by z toho měli prospěch. Po dlouholeté dobrovolné spolupráci členských států v rámci sítě HTA by eh, bylo na čase udělat nový krok tímto směrem. A to, co už jsme slyšeli z mnohých stran, zejména také z výboru Envy, tak i tady je velká většina kolegů, kteří Eh, by byli pro, jakož i zástupci různých zájmových svazů, kteří s tím také souhlasí a kteří vítají tento návrh komise, kterým by vznikla tato eh, celoevropská spolupráce. Jednání na radě bohužel je, se protahuje, co se týče této spolupráce, ale na závěr mi ještě dovolte, abych se změnila o třech důležitých eh, bodech, o kterých jsem hovořila také minule ale které považuji za zásadní. Za prvé to je více transparentnosti v celém procesu HTA. Všechna relevantní data musí být eh, veřejně přístupná, protože pouze tak může vzniknout eh, větší důvěra v tento systém. Za druhé, více rozhodovacích pravomocí pro občanskou společnost a sociální partnery i Ti by měli mít možnost vstupovat do celého procesu a za třetí jde o dostatečné eh, financování a lobbysté by za žádných okolností neměli mít vliv na posuzování zdravotnických technologií. Celý tento proces by měl být eh, nadstranický a nezávislý a doufám, že právě tyto tři body, které mi opravdu velmi leží na srdci, eh, zohlední ve své zprávě. Thank you very much. And then... Eh, děkuji vám za EKR. Eh, Daniel Dalton jako stínový zpravodaj. Máte slovo? Eh, děkuji vám. Právě včas jsem se sem dostal v té bruselské dopravě. Děkuji Eh, panu Busolovi eh, za jeho práci na tomto navrhu. Je to pozitivní základ pro tuto dis, eh, diskusi. Ten návrh je hodně široký, určitě způsobí kontroverzi v, v radě i v národních parlamentech, protože zdravotnictví je vždycky citlivá záležitost ve všech zemích, které ma, nejenom v těch, které mají vysoké standardy. Hovoříme o Eh, přidané hodnotě eh, v tom celém rozsáhlém obsahu zdravotnických technologií zvýší se te, tento návrh umožní zvýšit eh, úroveň technologií a sníží náklady a je užitečný také pro malé národy, které pro, pro malé státy, které provádějí vlastní klinické studie. Eh, jsou je ale pro, určitě problematické to, že existují různé eh, orgány a zde se tedy projeví subsidiarita, o které už hovořily různé národní parlamenty v rámci v článku 8 se hovoří o e, zákazu jakékoliv e, e, hodnocení technologií a tak a rovněž jsme dali s kolegou z ALDE návrh týkající se tohoto udrží se vysoké standardy klinického testování, testování zavedení systému, pokud eh, budou užitečné, ale nemůže to být v neprospěch členských států. Jsem, eh, těším se na spolupráci a jednání a těším se na pokrok, kterého dosáhneme. Děkuji vám. Nemám žádné jméno na další, z dalších skupin, takže někdo se chce vyjádřit. Dita z Alde? Thank you very much, uh, Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat zpravodaji za práci. ALDE eh, obecně řečeno podporuje cíle návrhu komise. Proto, aby se zrychlil přístup ke zdravotnickým technologiím, si domníváme, že je správné mít společné klinické hodnocení, než eh, jednotlivé v jednotlivých členských státech. Vždy musíme myslet na to, že důvodem návrhu je snížit administrativní zátěž a nikoliv ji vytvářet. Rozumím té diskusi e, v radě, která je určitě problematická a že e, je e, určitě ženské státy nechtějí to přijmout povinné, ale ten, to klinické hodnocení musí být povinné při, a tak, protože jinak se nám nepodaří snížit náklady na jedné straně eh, potřebujeme mít eh, klinické hodnocení eh, povinné a efektivní a na druhé straně možnost států aby e, to tež tedy, e, e, to se právě projevuje v tom pozměňovacím návrhu k článku 8, kde je povinné hodnocení obtížné, a jsou jiné systémy hodnocení, už které existují členských států, ty mohou používat požadovat více hodnocení a proto e, souhlasíme e, s e, návrhy některých kolegů na větší flexibilitu v tomto smyslu, jak je v pozměňovacích návrzích 118-119. Eh, je třeba, aby, si, aby státy, které provádějí HTA, mohly pokračovat. Pokud jde o pozměňovací návrhy ALD, jde o působnost HTA, eh, eh, navrhu, rada navrhuje, aby to podléhalo procesu kontroly, včetně včetně eh, léč, lékařských nebo zařízení, včetně zařízení in vitro, eh, především, eh, což v členských státech, teď není v mnoha členských státech, se ne, na, ne, neuhrazují zdravotnické prostředky. Týká se to i úhrad v případě léčebných zákroků. Eh, zde v některých případech se zvětšuje zátěž, pokud by některé státy používaly eh, toto nařízení k úhradám. Eh, my tedy bychom byli proto, aby toto hodnocení se používalo nikoli pro účely úhrad. vzhledem k tomu, že nechceme Eh, zvyšovat eh, zátěž, není vhodné zdravotnické prostředky do eh, působnosti přidávat. jsou zde farmaceutika, léčebné metody, které jsou stejné jako produkt, a metody, které eh, nespadají do oblasti zdravotnických prostředků. Zdále s, eh, například eh, stimulátory se zavádějí s určitými metodami a vyžadují, jejich zavádění vyžaduje zkušené lékaře a sestry a návrh toto opomíjí. E, návrh, e, který se týká e, prostředků, nebere v úvahu to, že techniky a postupy nejsou v Evropě standardizované. A když přicházíme k bezpečnosti, Parlament už přijal opatření týkající se vysokou standardu bezpečnosti. Návrh je zvýšit efektivnost, nikoli v bezpečnost. A právě proto navrhuji nezahrnovat zdravotnické prostředky do mhm. působnosti eh, tohoto eh, nařízení. To je z mé strany v současné chvíli všechno a těším se na další spolupráci se spravodajem. Eh, děkuji vám, nemám žádného jiného stínového zpravodaje na seznamu, takže tím můžeme uzavřít, pokud zpravodaj nechce něco dodat. Děkuji vám, děkuji všem kolegům, jak říkal pan Dalton. Těch kontroverzí tady není moc. Zdravotnické prostředky jsou velmi citlivé, nejenom zde. Projevuje se to i v radě. Jednou možností je úplně je vyjmout, další je E, podř- e, vzít návrh Evropské komise, diskutovat o něm a zjistit, zda je možné dosáhnout kompromisu. Děkuji vám. A e, nyní chci oznámit, že 11. července budeme hovořit o kompromisních návrzích. S tím, musíme uzavřít, s tím můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání a můžeme zahájit hlasování. První hlasování, eh, které máme, se týká celoevropského osobního penzijního produktu. Paní Colin Langen je naší zpravodajkou. Všichni jsou připraveni? First we have... Takže začneme s pozměňovacím eh, návrhem. A paní předsedkyně se opravuje říká, že 144 bylo staženo, takže začneme s kompromisním pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ověříme 263, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, ověříme. 27. ověříme. E je tady o jednoho uh, navíc EKR. Končím hlasování. Přijato. 264 odpadá, takže 28, kdo je pro, kdo je proti, Eh, kdo se zdržel? Přijato 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, ověříme. 29. Končím hlasování. Zamítnuto. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 267 odpadá. odpad, eh, pro, proti, kdo, je, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uvěřujeme pozměňovací návrh 30. Končím hlasování. Přijato. 268. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zam... 269, prosím. Končím hlasování.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 273, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 275 a 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 276, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, uh, ověříme, ověříme 39. Končím hlasování, zamítnuto. Dvěstě kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Ověříme. Ověříme 278, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom eh, kompromis... Ne, pardon, 282, eh, říká paní předsedkyně, kdo je pro? 282 pro ty ostatní kompromisy eh, se schválili unblock. Takže pozměňovací návrh 282, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 283, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Potom pozměňovací návrh 379. Takže je to o několik stránek dále. 379. 379. Všichni jste to našli? 379. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozdějící návrh. 71, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel, a přijato. Takže 382, kdo je pro, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto. Kompromis. Ne, ne. <clears throat> Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Pozměňovací návrh 73 ověříme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A no, ověříme. Ověříme 75. Končím hlasování. Přijato. Další odpadá 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Potom jdeme ke kompromisu 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 429. Všichni jste ho našli? Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. Všichni jste to našli? Ne, ověříme. No dobře, tak ještě jednou. U já to mám na stránce 19, například říká paní předsedající. Tak, eh, někteří to mají na straně 18, takže zhruba. Takže eh, všichni se našli 429, takže budeme hlasovat o 429. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 91. Eh, Pardon, 431, omlouvá se paní předsedající. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 432. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm, ověříme. 432. Končím hlasování a přijato. Kompromis, 27 už jsme hlasovali, takže teď 436. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnuto. Dále. Kompromis 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 101. A paní Colin Langen chtěla podat ústní pozměňovací návrh. Ke 101. Je to tak? Takže to není na seznamu, tak je prosím přešete. Um, Podrobné informace o všech nákladech souvisejících s produktem PEP, e informace o otevření nového národního oddělení, informace o doprovodných v rizicích a v poskytovatelích. To, toto chceme dodat jako ústní pozměňovací návrh. Um, so who's in favor of this amendment? Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh s tím eh, pozměňovacím návrhem, kdo je proti, eh, přijato. Takže eh, kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 501, o několik stran dále, všichni jste ho našli. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 511, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 510, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 512, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 513, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 514, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 515, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 516, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 517, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto 518, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 106, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 519. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 520. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, ověříme. Ověříme 520. Končím hlasování. Zamítnuto. 521. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato, 522, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto, 523, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, ověříme 523, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 524 a 108. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 526. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 528. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a ověříme 528. Končím hlasování. Přijato 529, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 529, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 530. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, myslím, ale radši to ověřím. Ověříme 530. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Takže 111, eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 545. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 546. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 117, prosím. Končím hlasování. Přijata. Takže 547, kdo je pro, kdo je proti. Co dělá EPP? EPP něco k 547 máte? Proti? Takže pak je to zamítnuto. 548, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 549, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 550, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 551, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 118, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 552, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 553, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 554, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 555, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Zamítnuto 122. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme to. 122. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Teď kompromis 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 605. Našli jste ho všichni. Odpadám. Protože 37 byla přijata, takže 606. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 607. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže kompromis 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 617. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Co 39? Jdeme na 139. Ehm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ehm, zamítnuto 620. Kdo je pro? Jak to vidí EPP 620? je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 621, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 622, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto, ověříme, dobře, eh, eh, ověříme 622, prosím. Končím hlasování. Zamítnuta 623. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 624. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné. Takže ověříme to 624. Zamítnuto 625. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je to tež, takže je to odmítnuto. 626, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže potom eh, pozměňovací návrh 627, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 628, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 629, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 142, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 630, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 631, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 632, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale eh, ověříme to, že se 32, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď návrh, eh, abychom, souhlasíte všichni, abychom vzali další pozměňovací eh, návrhy pana Selimoviše unblock. Všichni souhlasíte? takže od 633 do 639. Takže 633 až 639. 638 včetně. 638, pardon. Takže kde je pro, kde je proti, kdo se a ověříme. Končím hlasováním. Zamítnuto. 639, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže eh, teď hlasujeme o, o úvodních ustanoveních. Pozměňovací návrh 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 149, eh, pardon, 150, kdo je pro? 149 odpadá, protože byla přijato 146. Pardon, 146 nebylo přijato. Eh, omlouvám se, jdeme na 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel Zamítnuto 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel Přijato. 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel Přijato. 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel Přijato. 155, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4, kdo je pro, kdo je proti, tak to ověříme. Ověříme čtyřku, prosím. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. A potom pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ehm, přijato. Stage 159, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné, Teď si to uh, ověříme, 159. Končím hlasování. Jasně přijato, ale já jsem prostě neviděl ten, ale téměř nikoho, že by hlasoval. 160, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato teď osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 161, kdo je pro, kdo je proti,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 kde je proti? jsem se zdržel? to 176, kdo je pro? Zamítnuto. 177, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to bychom ověřili 177, prosím. Končím hlasování. Přijato. Teď pozměňovací návrh 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme hlasovat o 11. Takže nejdřív musíme hlasovat o 11, pardon. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a přijato. A teď 178. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Teď 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale ráda bych to uvěřila. 197. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. Takže teď 201. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. 292, kdo je, 52, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 203, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 207, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme 207, prosím. Končím hlasování. Přijato. 208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 209, pardon, to odpadá, takže 213, 12, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 216. Končím hlasování a zamítnuto. 220, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a zamítnuto? Teď 221 s ústní pozměňovacím návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a zamítnuto? A teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď návrh 226, eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 227, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 228, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 229, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 230, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 231, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 232 a 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 230. To odpadá, pardon. Ten další také. Teď 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto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 takže ověříme 245, prosím. Končím hlasování. Jasně přijato. Takže teď přejdeme na 225. Hmm, přijato. 246, kde pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. A 247 kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ehm, zamítnuto. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže ověříme 248, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 239, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 250, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 251, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 252 odpadá, takže 253, eh, eh, kdo pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, dále 254 eh, přijato, 255, kdo je pro, Takže to odpadá 255, 256, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto, myslím, ale... Ano, bylo to zaměření, zamítnuto, o, ale ověříme. 256. Už jsme skoro na konci. Končím hlasování. Ano, bylo to jasně zamítnuto. Měl jsem pravdu říká paní předsedající. 257, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, to 258, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. A bylo to uh, přijato 28 hlasy uh, pro, uh, pěti proti a několik se zdrželo, takže byla přeji zpravodaj. Or... Chcete něco říci? Jenom uh, bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům Dobře se mi s nimi spolupracovala. Dennis Denis de Jong také chtěl něco říci. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já už jsem včera to oznámil. Eh, já jsem nemohl hlasovat pro tuto zprávu, protože si myslím, že zpravodajka přepracovala všechno a odmítla všechno, co se týkalo ochrany spotřebitelů. Nelze pominout, eh, že eh, na diskuzích v Ekonu, eh, když se podíváme na všechny ty pilíře, a ten produkt zapadá do prvního a druhého pilíře, tak že jsme to vylepšili. Takže děkuji paní zpravodajce. A teď už se dostáváme k dalšímu hlasování, které se týká balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek. Naším zpravodem je David Koaliu. Okay, uh, if um, we have the name of Mrs. Valian in our voting list, it is in... Pokud tam je někdo jméno paní Valian, tak, je to, eh, tak to znamená výbor Envy. Eh, kompromis jedna, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis, tedy pardon, pozměňovací nám 21, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22, no pardon, paní předsedkyně. Zamluvá kompromis 4, do pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis. Poznací návrh 29. Tady je ústní pozměňovací návrh. Pan Danty. Děkuji, já jsem jenom eh, stručně chtěl uvést tento ústní pozměňovací návrh, mluvám se eh, zpravodajově, ale přijmi to jako důležitá věc. Ten text je následující. Týká se to eh, té úpravy z roku 2014, kde voláme potom, aby došlo k novelizaci směrnice týkající se výjimek pro poskytování služeb v oblasti zdravotnictví, což v některých členských státech spadá do neziskového sektoru. Je to nový poznací návrh, týká se to odstavce 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Podle mě zamítnuto. Chcete to někdo ověřit? Pokud ano, tak ověříme hlasování tohoto ústního poznacího návrhu. A lot of people who have their cards inserted did... Hodně lidí, kteří mají kartičky v zařízení, nehlasovalo. Končím hlasování a je to zamítnuto. A teď 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 30. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 33. Kde pro? 32. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 33, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Potenciální návrh 40, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale ověříme. Takže 41 můžete hlasovat. We close vote. Končím hlasování zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 54, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se. To ověříme. Můžete hlasovat 81. I close vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12a, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 88, je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale radši to ověříme, takže 88. Close vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 89, kde eh, pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 90, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 91, pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92, pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 94, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se ověříme 97. We close the vote. Končím hlasování a je to zamítnuto. 98 jde pro proti, zdrželi se přijato, 99, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 102, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 104, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 105, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 107 D pro, proti, drželi se, zamítnuto, 108 D pro, proti, zdrželi se, přijato, 109 kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 110 kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 112 kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 113, kde eh, pro, proti, zdrželi se. Přijato 114, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 115, kde eh, pro, proti, zdrželi se. Přijato 117, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 116, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 118, kde pro, proti, zdrželi se eh, přijato 119, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 121, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 122, odpadá 123, pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, Přijato 129, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 130, kdo je pro, proti, zdrželi se. Za, přijato 131, odpadá 133, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 134, pro, proti, zdrželi se. Přijato 135, pro, proti, zdrželi se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 pro, proti, zdrželi se, e, přijato. Inta 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 139, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď e, přecházíme k kompromise 2, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato pozměňovací návrh 9, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 15 pro, proti, zdrželi se to ověříme, protože nevidím, že by se někdo hlásil, takže ještě můžete hlasovat o 15. Končím hlasování a je to přijato. Poznací návrh 17, kdo je pro? Proti? Vůbec nikdo se nehlásí, takže kdybyste mohli hlasovat teď o 17, už jsme skoro u konce. Končím hlasování. A je to přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 18, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 19, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď pozměňovací na číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme jedničku eh, elektronicky. Končím hlasování, je to zamítnuto a teď tedy závěrečné elektronické hlasování o celé zprávě. Můžete hlasovat. We close vote. Končím uh, hlasování. Přijato Jasnou. většinou 28 pro, dva proti. Blahopřeji. Spravdovi, Chceš ještě něco říci? Děkuji, paní předsedkyně, já chci jenom poděkovat za vynikající spolupráci s těmi zpravodaji. Byla to velmi zajímavá práce a chci poděkovat výboru INTA, protože jejich pozněvací návrhy byly přesné, eh, relevantní. A co se týče eh, pozněvacích návrhů výboru ENVY, s některými z nich eh, souhlasím, ale spadaly mimo rozsah působnosti této zprávy, tak jsme museli hlasovat proti. Děkuji. Ještě jednou vám blahopřeji a tím můžeme začít následujícím bodem, což je výměna názoru o prodloužení přechodného používání jiných než elektronických prostředků pro zpracování dat v celním kodexu Evropské unie. Pan Selimovič je zpravodaj a já bych mu tímto dala slovo, ale nejprve dáme slovo paní Aigner, která je vedoucí příslušného oddělení na eh, ředitelství Evropské komise Taxud. Takže paní Eigner, máte slovo. Thank you very much. Um, good morning. Eh, děkuji vám, přeji vám dobrý den a děkuji vám za to, že jste nám dali příležitost prezentovat tento návrh. Připravili jsme krátkou prezentaci, abychom vysvětlili eh, návrh komise eh, eh, o prodloužení přechodného používání jiných způsobů než elektronického zpracování dat. Je to technický file, ale má politický dopad a právě proto jsme chtěli, abyste měli eh, více detailů týkajících se individuálních lhůt. Podrželi eh, parlament a právě tento výbor už byl eh, informovan a diskutuje o celním kodexu Unie, takže vy víte, že Celní kodex Unie předpokládá eh, skladování veškerých dat elektronicky a byl, jde o zavedení 17 systémů eh, v rámci jednoho cíle. To není možné a proto kodex, Evrop, celní kodex Unie eh, předpokládá že bude kromě těch 17 možnost používat i jiné způsoby a e, e, pro to, aby se aplikovala ustanovení e, Evropského celního kodexu do roku 2020. Rovněž jsme brali v úvahu, že ty systémy se začaly vyvíjet až poté, co byla legislativa hotová, to znamená v roce 2015 a 2016, kdy Eh, vstoupily v platnost příslušné normy. Máme pár příkladů toho, jak se eh, kodex nyní eh, používá. Systémy IT se používá například pro status Unie, což se týká zboží v Evropské unii a, může znam, a znamená to, že lze používat papír, rové Eh, dokumenty dříve, než bude plně vyvinut celý systém. A je možné používat i eh, jednotlivé systémy platné v členských státech. Eh, diskutovali jsme to s komunitou podnikovou a s příslušnými eh, členskými a s členskými státy a eh, dospěli jsme k názoru, že do roku 2020 nebude možné to plně zavést. Zde na tomto slajdu vidíte, jaká je sou, jaký je současný eh, stav UCC plánování do roku 2020 vidíte situaci v jednotlivých členských státech, které se rozhodly eh, eh, za eh, v UCC programu použít lhůty stanovené komisí. V roce 2017 se to muselo eh, vyvinout. Něco ještě je šedé, to jsou členské státy, které eh, musí eh, to ještě zavést, ty mají národní systémy a ty červené jsou transevropské systémy, které se týkají všech evropských členských států a jsou vyvinuty na úrovni korporativní a to, co je zelené, není problematické, když toto červené je to, co nebude možné implementovat, implementovat do konce roku 2020. Ten systém byl tedy odložen, eh, protože zde jde i o eh, eh, následnost zavedení jednotlivých kroků a v březnu 2021 tedy začne zavádění místo, na kon, místo konce roku 2020, čili to vlastně ani nebude tak dlouhé spoždění. Jsou čtyři hlavní důvody, proč navrhujeme ten odklad. Jeden spočívá v tom, že rok 2020 byl opravdu ambiciozní když v roce 2013 byl přijata UC, bylo přijato, byl přijat UCC, tak se předpokládalo, že se to stihne, ale eh, nevě, nebyly známy, jaké budou všechny problémy, takže proto ještě se všechno eh, nedalo eh, zavést tak, jak mělo být. A víceletý strategický problém eh, byl eh, přijat až eh, v roce 2014 začal, takže do roku 2020 je to propojené na víceletý finanční rámec roku 2014 a 2020. Členské státy a obchodní komunity byly hodně pozadu nyní máme e, evropský datový e, nebo model celních dat a každý prvek e, těchto dat musí být modelován nebo znovu modelován, takže máme více práce, než jsme původně mysleli. A dále sekvencování je taky velmi důležité, protože je vyvinuto těch 17 systémů podle plánu a e, bez jednoho systému nelze vyvinout ty ostatní. Protože to jsou systémy jako IT, vyvinuté pro jednotný e, celní kodex. E, všechny systémy Eh, použí, eh, nebo používají data v jednom systému, zároveň v dalších systémech, eh, což je snazší pro jejich používání a pro bezpečnost, ale znamená to, že se musí respektovat následnost jednotlivých kroků, které na sebe musí navazovat. Je šest systémů, které je nutné trochu opozdit. Je to systémy, jsou to systémy, které jsme identifikovali spolu s členskými státy a e, příslušnými odborníky a to, co lze e, zavést v roce 2020 vychází z víceletého strategického programu. Týká se to všech členských států a jejich rozhodnutí týkajících se elektronických cel eh, a rozhodnutí vyvinout příslušný eh, IT systém. Eh, diskutuje se to na mnoha schůzích. Kolegové, kteří tu se mnou jsou přítomní a se kterými spolupracuji, o tom jednají s členskými státy a komunikují s nimi, aby věděli, že ty systémy se vyvíjejí diskutuje se o technických specifikacích těchto návrhů. E, zmínila jsem se tedy o šesti systémech. Jeden se týká e, deklarací automatizovaného systému e, dovozu a dývozu, automatického monitorování záruk, statusu, důkazu o statusu a e, celních řízení pro dovoz. Zde jde, půjde o e, zjednodušení e, Evropského celního kodexu a E, bude se vycházet z toho kodexu tak, jak je, ale e, to e, zjednodušení bude vycházet z použití vnitrostátních systémů. Je zjednodušení především v, ve dokumentech týkajících se propuštění zboží do oběhu. Kalendář podle eh, této, eh, eh, který vychází z roku 2017 a který vychází z toho víceletého strategického plánu, značí, že některé, něco už je zelené, to znamená, že to bude fungovat do roku 2020, něco z toho už funguje teď. To, co je žluté, jsou systémy, které se Eh, vy, budou, budou vyvíjet od roku 2001 do roku 2020, 2021 do roku 2023. A pak jsou tady dva systémy, které jsou červené, které se předpokládají nechat až úplně na konec, ale e, jsou tak stranou. Předpokládá se, že budou e, uvedeny zavedeny v roce 2003 a 2024, nenechávají se až na, na konec do roku 2005, protože to je eh, konečné datum, kdy to má celé plně fungovat. A zase platí, že se pokračuje sekvenčně, sekvenčně podle jednotlivých kroků, protože na jedné straně je důležité zajistit, že bude že se zachová sekvencování protože jde eh, o to, že eh, změna článku 20, 278 bude opravdu eh, přijata zákonodárci a tento čl, změna tohoto článku je nutná k tomu, aby všechno bylo právně v pořádku v obou normách a znamená to, že tedy ze střednědobého hlediska musíme určit, jaká ustanovení eh, umožní používat eh, papírové dokumenty nebo přechodná pravidla, protože eh, potřebujeme předvídatelnost pro obchod. Celní kodex Unie je matka všeho nebo matka starého a e, je potřeba, aby se řeklo, že pro určité postupy se může ještě používat papír, kdežto na jiné už se budou používat e, dostupné e, IT systémy. A zase zde hovoříme o předvětelnosti a sekvencování a myslím, že je ale dobré se na to podívat z hlediska, že můžeme prokázat, že jdeme správnou cestou a e, postupujeme podle plánu. Implikace toho odložení e, ovlivní to samozřejmě, e, ovlivňují to členské státy a ovlivňuje to členské státy a obchod – Eh, všechny eh, benefity budou zřejmé, až bude ten systém plně uplatněn, až budou fungovat implementační pravidla, eh, systémy systém dobře fung- současný dobře fungoval do roku 2016 a bude ještě fungovat i nadále do té doby, než budeme mít plně funkční ten nový takže aby to všechno se zavedlo eh, do praxe plyně, tak je nutné postupovat tedy nebo to odkládat v jednotlivých krocích také postupně. Eh, jsou zde určité požadavky na harmonizaci eh, dat, na monitorování komplexních záruk. To je věc, která přijde trochu později toho automatické monitorování, ale ty záruky jsou ještě monitoro, jsou už monitorováni. A e, členské státy už e, e, samozřejmě monitorují již teď, ačkoliv ten automatizovaný systém bude zaveden až v roce 2024. Pak je tady věc, která eh, je velmi pro vás podstatná, to jsou dopady na rozpočet. Ty systémy, které eh, eh, budou implementovány do roku 2020, už mají alokovaný rozpočet a také jsme loni z digitální SDG rozpočet jsme dostali dodatečné eh, financování, dodatečný rozpočet eh, na systémy, které budou implementovány později po roce 2020, takže máme dodatečných 7 milionů. A pokud jde o další systémy, které jsou eh, opožděné, Eh, máme rozpočtování v rámci víceletého finančního rámce od roku 2021 do roku 2027, kde se alokují rozpočty na tyto systémy. Takže bychom měli být schopni všechno vyvinout, i když to bude trochu opožděné. Eh, takže my předkládáme dva návrhy zároveň, jsou propojené. Ten eh, program eh, follow-upu roku 2001 a 2001 vychází z toho, co už bylo v uplynulých letech alokováno na IT systémy. Teď jen, je to v rámci zjednodušení a E umožnění systému a zlepšení kontrol. E, děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, e, ráda na ně oslavím později. Děkuji vám a dávám slovo našemu zpravodaji panu Selimovičovi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegové. Velmi jasně chci říct, že to je legislativa které jsme nechtěli, aby takto to skončilo, než budeme mít ten eh, digitální systém, než eh, budou fungovat eh, všechny ty automatické systémy. Je třeba, aby fungovaly papírové a stávající systémy koncem roku 2020 skončí to přechodné období a potom je možné používat jenom elektronické systémy pro výměnu informací mezi celními zprávami a e, e, obchodními organizacemi nebo aktéry. E, každopádně, jak jsme slyšeli, Eh, některé systémy budou dokončeny do roku 2020, některé ale jenom částečně a proto je třeba posunout tu lhůtu a umožnit další eh, používání papírových systémů v případě, že ty elektronické ještě nejsou dokončené Eh, protože jinak by eh, obchodní organizace a celní zprávy měly problémy, protože by některé systémy eh, automatické ještě nebyly zavedeny a přitom by bylo zakázáno používat staré systémy vysvětluje se, vysvětluji, vysvětlíme technické záležitosti a řeknu, proč se domnívám, že to není možné. My eh, podporujeme komisi v tom, že se až do roku 2025, tedy o pět let, eh, rozšiřuje ta lhůta a vysvětlíme, proč? Je to proto, že musíme zajistit, aby přechod na elektronické systémy byl co nejrychlejší ale také co nejefektivnější a nejschůdnější kdyby to byly tři roky, jak navrhovala komise, členské státy by, byly pod, by pracovaly pod velkým tlakem a nebylo by všechno dokončeno. To je asi poslední věc, kterou mám. A my jsme často byli v situaci jako teď, kdy parlament musí schvalovat uh, Eh, normu, kde se roz, eh, rozšiřuje eh, lhůtu a my to nemáme rádi. Já bych byl rád, kdyby těch pět let zůstalo nedotčených, jak je uvedeno v mé zprávě. A, a, a my jako parlament eh, máme právo a povinnost být informováni eh, každý rok o tom, jak, eh, co se dělá s, jejich, s jeho pozměňovacími návrhy, takže to vyžadujeme i nadále. Děkuji vám. Andrea Švab je stínovým zpravodajem za EPP. Není zde, takže dávám slovo zástupkyni. Není zde, ale poslal mi pár řádek. Pokud jde o lhůty, pro, ty transevropské, pro transevropský systém a národní exportní a importní systémy. Andreas eh, říká, že transevropský systém se posunuje a eh, lhůta 2020 je zachována pro národní eh, systémy. To znamená, že změny národních vnitrostátních systémů budou znamenat dodatečné náklady pro celní zprávy. A jak tedy Evropská komise chce zamezit eh, nutnosti eh, mnoho, eh, mnoha aktualizací, když transevropský systém nevyžaduje stejné poždění Eh, národní trostátních systémů jako eh, transevropského systému. A druhá záležitost je koherentnost celních pravidel. Andreas zdůrazňuje, že v usnesení týkajících se výzev implementace eh, Evropského celního kodexu v roce 2016 komise a členské státy citace, se zavázali eh, přijmout eh, jasnou, koherentní eh, strategii a časový program, který zaručí, že všechny prvky celního systému i Unie budou pokryty příslušnými návrhy, které budou odpovídat současnému vývoji globálního obchodu a implementaci eh, agendy eh, obchodní politiky Unie. A dále eh, pokračuje citace, měli bychom pracovat v prospěch jednotných celních nástrojů Unie, jak bylo předpokládáno, jak bylo učiněno v roce 2013, když byl přijat celní kodex Unie. Je zřejmé, že eh, nebyla přijata dostatečně koherentní strategie týkající se eh, eh, cel. Je nutné zachovat koherentnost s a vzít v úvahu stávající systémy. Děkuji vám. Za SND máme Virginie Rožier, ale má náhradu. Ano, toto je e, velmi e, důležitá legislativa. Já tady teď jako záložník zastoupím e, Veržení Rozier, která samozřejmě chce poděkovat panu zpravodaji, omlouvá se za to, že tady dnes nemohla být, ale bohužel má zkusku koordinátorů v výboru PETY. Jde pouze o to, jak zdůraznit potřebu dobrého fungování celního systému, to je pilíř vnitřního trhu. A k tomu je potřeba informační systém, který bude dobře fungovat. potřeba připomenout, že celní kodex Evropské unie by měl přispívat k tomu, aby naše celní zprávy byly schopny se vypořádat s výzvami 21. století, jako je nárůst internetového obchodu a podobně. Podle paní Rozier je politování hodné, že komise eh, se rozhodla přijít s tímto novým návrhem teprve poté, co eh, bylo vyzkoušeno 17 eh, počítačových systémů. Paní Rozier je také toho názoru, že teď by mělo být hlavní prioritou rychlé přijetí tohoto, této novelizace, abychom se postarali o to, aby toto spoždění a prodlení bylo co nejdříve ukončeno, abychom dohledli, dohlídli na rozvoj toho nového systému a aby do toho byl zapojen parlament, abychom měli kontrolu nad aktivitami komise v této oblasti. Parlament by také měl být informován o fungování těch přechodných opatření, která se budou muset přijmout, abychom eh, zajistili celní unii na základě toho nového informačního systému. A dále ještě paní Rozir chce poděkovat kromě pana Selimoviče, všem ostatním dalším eh, kolegům z ostatních politických skupin, protože bude i potřeba nadále s nimi spolupracovat. A už jsem oublié de dire que j'avais fini. Měl jsem říct, že to bylo všechno. Mark. Děkuji tě, Marku. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo, tak eh, dám vám slovo opět panu Salimovičovi. Eh, děkuji, všechno bylo řečeno, eh, rád, těším se na spolupráci s kolegy na příštích schůzích. Děkuji vám a vidím, že projednání pozměňovacích návrhů eh, pozměňovací návrhu zprávy proběhne 12. července, takže se tady brzy zase uvidíme v téhle věci. Děkuji. A nyní náš další bod na pořadu jednání je veřejné slyšení, eh, které tady máme k eh, horizontálnímu regulačnímu rámci pro eh, odstraňování legálního obsahu na jednotném digitálním trhu směrem k vyrovnanému a předvídatelnému celkovému režimu odpovědnosti pro online platformy. a vrhneme se do toho střemhlav. So uh, this hearing uh, has been requested uh, by our, our committee and it was uh, Tohle uh, slyšení and the bureau it is uh, organized in the context uh, vyžádalo uh, předsednictví a děláme to v rámci sdělení k uh, řešení legálního obsahu online směrem k eh, eh, rozšířené odpovědnosti platform eh, a také v rámci sdělení komise k řešení nelegálního obsahu online. Ráda bych uvítala naše panelisty. Také bych ráda přivítala všechny, kteří nás sledují online. Tohle je velice důležité téma pro náš výbor a já bych eh, ráda nejdříve eh, eh, představila náš první panel. Bude na něm vystupovat paní Kristýna Angelopoulos z Univerzity v Cambridge, také pan John, Joe McNamee z EDRY, paní Daphne Keller z Stanfordovy univerzity, univerzity ve Stanfordu, pardon, a Lord Richard Allen, který je uh, viceprezidentem eh, Facebooku eh, pro řešení veřejné politiky. Každému panelistovi připomínám, že má 10 minut na proslov a nejdříve dám slovo paní Angelopoulos. Máte slovo. Dobré dopoledne a děkuji vám jsem velice ráda, že sami dnes mohu být a děkuji eh, pořadatelům za laskavé pozvání. Já jsem tady eh, Kristýna mm, Angelopoulos a jsem docentkou eh, ve středisku pro duševní vlastnictví a informační právo na univerzitě v Cambridge. A dnes vám mám Eh, stručně nastínit eh, stávající evropská pravidla o řešení nelegálního obsahu online a nastínit možné cesty vpřed a mm, to s přihlednutím eh, nařízení a sdělení Evropské komise za minulý rok k opatření k řešení toho nelegálního obsahu. Vzhledem ke stávající politické debatě v této oblasti už asi eh, velice dobře znáte eh, v nárysu ta, eh, to pravidla, takže je nebudu představovat příliš podrobně. Asi víte, že jádro je ve stávající směrnici o mm, elektronickém obchodu a takzvaných ustanoveních Safe Harbor. To nejrelevantnější pro nás je takzvaný hostující Safe Harbor a to a, mm, mm chrání poskytovatele v služeb informa- ukládání informací od, před odpovědností za určitých podmínek před tím, co tam ty třetí strany ukládají. Můžeme to tedy eh, obecně eh, mm, mm, poz, mm, popsat jako eh, režim protoneutis a režim odstraňování. Článek 15 směrnice o elektronickém obchodu také vytváří zákaz Eh, obecné eh, povinnosti eh, sledování a to je velice důležité, takže to trochu rozvedu. Bohužel směrnice o elektronickém obchodu nám nedefinuje příliš jasně to, co se kvalifikuje i pro, do obecné povinnosti sledování článek. Úvodní ustanovení 47 naznačuje, že ve specifických případech je tato povinnost povolena, ale pardon, sledování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 Hlavní případy eh, soudního rozhodnutí jsou případ eh, BAM a Scarlett a BAM a Neklok. Eh, a týkalo se to porušení autorských práv. Ve svých rozhodnutích Evropský soud zkoumal, jestli předběžné opatření uvalené na poskytovatele přístupu k internetu a hostitelských služeb si vyžadovalo, aby, nebo vyžadující Eh, aby eh, instalovali eh, filtrovací systémy, je porušením evropského práva. Tedy soud požádal, aby se to týkalo všech uživatelů a to znamená, by to byla obecná, obecná povinnost sledování a to, to je zakázáno. V v eh, těchto případech eh, šel soud ještě dál a řekl, že eh, odpovědnost prostředníka spočívá v střetu mezi základními právy, takže tady je otázka odpovědnosti prostředníka na vyšší ústavní úrovni. V zásadě je to položeno na základním principu, eh, o kterém se opírá evropské právo, eh, tak jak jsou zakotveny, tak jak je zakotven v eh, chartě základních práv Evropské unie. Příslušné právo má být za prvé právo na ochranu autorských práv, podle článku 17 charty a na druhou stranu a, jsou také naznačil, že právo zprostředníka podnikat je také relevantní a to je podle článku 16 charty a právo koncového uživatele na ochranu osobních údajů a na svobodu projevu eh, jsou články 8 a 11 charty. Eh, na základě této analýzy eh, soud rozhodl, že pro vyřešení takových střetů mezi základními právy je důležité nasazení, dosazení správné rovnováhy, tak aby jedno právo nepřiměřeně neovlivňovalo ta ostatní. Soud neřekl přesně, jak dosáhnout takové rovnováhy. Ovšem, Eh, dosáhl eh, v těch případech eh, Sabam v odvodněného z výsledku, že takové to plošné sledování by nebylo řádnou rovnováhou a hm, nebylo by to tedy legitimním způsobem, jak zajistit výkonu autorského práva online. Ovšem prevence jakékoliv budoucí eh, nelegální aktivity v eh, abstraktním smyslu je eh, obecné monitorování a podle této logiky je jakékoliv sledování, které je nezbytné k prevenci znovu vystavení daného díla, je už cílené sledování a to v by mohlo eh, se stát tedy strategií pro prevenci eh, nelegálního obsahu. Tento výklad ale není v eh, souladu s tou spravedlivou rovnováhou a také s tím, co soud rozhodl v případě McFellen, kde se vyžadovalo sledování veškerých informací, které předává poskytovatel. A to by bylo obecným sledováním pro, eh, s cílem eh, odstranit eh, předem oznámené informace. A tím se dostáváme ke sdělení a nařízení komise k nelegálnímu obsahu online vydanému v minulém roce. Já si myslím, že tyto dokumentu, ty opravdu dělají, tedy dosahují účinně svého cíle. Nechci se příliš zabývat ehm, detaily těchto dokumentů, ale jenom několik eh, stručných postřehů. Za prvé eh, se zde eh, rozpracovává a ten proces oznámení a odstranění v Evropě, to, jak to funguje, to je velice užitečné. A kromě toho si osobně myslím, že je povzbudivé vidět, že komise se snaží o, tady o vertikálnější přístup k nelegálnímu obsahu online. Takže jak to sdělení, tak to doporučení uznávají, že různé typy obsahu mohou eh, si eh, vyžadovat eh, různé, různý přístup. Kromě toho, že se zde uvádí, že o odstranění obsahu bez o, o hledu na jeho povahu vždy vykazuje podobné prvky. Je zde třeba upozornit na několik dalších věcí. Problém je, že sdělení a, v doporučení komise se e, zaměřují na iniciativní povinnosti zprostředkovatelů jak e, pro ten e, stay down a filtry proti automatickému opětovnému nahrávání, tak pokud jde o filtry odstraňující jakoukoliv nelegální aktivitu. Přijetí takovýchto opatření by eh, eh, přinášelo zásadní eh, problémy ve střetu se článku 15 směrnice o elektronickém obchodu a s chartou o základních práv. Tyto dokumenty jsou velice obezřetné, omezují se na to, že doporučují používání a využívání do budoucna filtrovací technologie a že poskytovatelé by měli iniciativně přijímat opatření. Ale aktivní uvalení povinnosti, hm, povinnosti přijímat iniciativní opatření, tam si myslím, že je třeba být velice opatrný v této věci. Tohle jsou věci, které je třeba mít na paměti na cestě vpřed. Oni eh, říkají, že je třeba se zaměřovat na reaktivní, eh, spíše než na proaktivní věci, eh, na iniciativní věci tedy a opatření. A pozitivně mm, formulovat pravidla pro odpovědnosti zprostředkovatelů by bylo také velkým krokem vpřed. V současné době poskytovatele služeb nebudou odpovědní za Mm, eh, obsah online a té situace, eh, kterou je třeba napravit. Eh, v souvislosti s tím, co jsem tedy říkal úvodem, doufám, že ty informace se vám hodí a pokud budete mít nějaké dotazy, tak vám na ně ráda odpovím. Děkuji vám za vaši prezentaci a přecházíme k dalšímu řečníkovi, což je pan McNamee z, z EDRI. Děkuji za pozvání. My jsme připravili společné prohlášení s Evropskou sítí proti rasismu. E, na internetu bude součástí našeho balíčku a můžete si ho tady vyzvednout e, u dveří. Já se tou otázkou nezákonného obsahu zabývám již 20 let a za těch 20 let Musím říct, že jsem nikdy neviděl žádný eh, realistický obět, jak, eh, ob, mm, žádný realistický plán, jak to vyřešit, kromě eh, veřejných konzultací Evropské komise v letech 2012 a 2014. Ty výsledky byly potom ale ignorovány a nebyly použity. Také jsem nikdy neviděl žádný realistický pokus posoudit nějaký mechanismus dobrovolné spolupráce takže evidentně ty naše domácí úkoly v této oblasti neděláme holisticky. Já bych chtěl eh, v krátkosti tady nadnést tři věci. Jedna role internetových společností v naší společnosti, a boj proti nezákonnému obsahu, role veřejných orgánů, boj proti nezákonnému obsahu a potom jde o ten výzkum a přijít s tím, aby to řešení bylo přiměřené a realisticky řešilo Eh, tuto otázku. Nebude tedy role internetových společností. Manfred Weber, předseda EPP, nedávno prohlásil, že Facebook už má příliš moci ve svých rukách, což je pravda. A asi eh, se nemusím zmiňovat o moci Google, ale je také pravda, že tady nejsou žádné pojistky proti eh, nezákonnému nebo proti regulaci nezákonného obsahu. Víme, že jak Google, tak i Facebook několikrát vymazali účty několika skupin, například eh, eh, feministek a už tomu došlo několikrát v tomto roce. I další eh, skupiny, které Facebook odstraňuje, takže je to velmi jednoduché nařídit jim, aby odstraňovali ještě více obsahu, pokud na ně bude vyvíjen tlak veřejnosti nebo politický tlak, ale nejsou žádné mechanismy, jak zajistit, aby to dělali béně, aby to dělali vyváženě, nebo aby nevymazávali nezákonný obsah, nebo aby byly transparentnější. Obsahy v těch doporučeních komise jsou pouhé cíle. Komise doufá, že soukromé společnosti v tom Eh, budou vidět také svůj zájem, aby měli tyto vyvážené mechanizmy a také mechanismus prostižnosti. Nicméně úvodní ustanovení 13 toho doporučení poukazuje na to, že eh, společnosti mají právo uzavírat smlouvy, takže mají právo přijmout eh, určitá opatření, pokud jim to právní rámec umožňuje, takže bychom se měli důkladně zamyslet, Eh, ještě než tyto společnosti požádáme, aby eh, měli více možností, jak obrodovat demokracie. A také si musíme uvědomit, že existuje mnoho společností, které nejsou jenom Google a Facebook a regulovat internet, jako kdyby spočíval pouze ve, ve Facebooku a v eh, Google, k tomu povede. Takže mm, samozřejmě ty mají také roli v boji proti nezákonnému obsahu a ta rola musí být váženém efektivním rámci. Tedy tak si musíme uvědomit, že kroky poskytovatelů jsou v podstatě eh, z podstaty věci povrchní, protože tady jde zejména o eh, nezákonný obsah namířený proti těm nejzranitelnějším společnosti musí být sledovaný také veřejnými orgány, na které vytváříme prostředí beztrestnosti a bojujeme jenom s eh, symptomy a ne příčinami. Ana Maria Konaco byl, to vaše kolegyně tady na výboru, eh, byla vynikající zpravodajkou eh, usnesení Evropského parlamentu o implementaci směrnice o boji proti vykořišťování dětí. To bylo přijato eh, loni a myslím, že to stojí za přečtení, abychom pochopili, lhostejnost a ignoraci komise v některých ohledech. V jednom bodu se toto usnesení se uvádí, že zpráva komise o implementaci nezahrnuje statistiky o blokování nebo tahování eh, obrázků z vykořišťování dětí nebo zneužívání dětí, neobsahuje statistiky o frekvenci, se kterou Eh, se monitorují tyto zprávy ze strany orgánů činných trestním, eh, činných trestním řízení. Nehovoří tam ani o jakýchkoliv statických údajích, o frekvenci, z níž se jakákoliv ukládaná data používají eh, v trestních řízeních. Takže potřeba se ptát, jak vůbec mohla komise připravit nějakou zprávu o implementaci, když tam tyto údaje nebyly. Nařízení Europolu dá komisi úkoly, aby monitorovala eh, závažnou trestnou činnost, aby potom eh, se obracela na soukromé firmy eh, s dobrovolnými požadavky. Proč je to ponecháno na dobrovolném zvážení internetových poskytovatelů? Protože z hlediska základních práv to je v rozporu s článkem 52 listiny základních práv. A jak eh, je to propojeno s prací eh, veřejných orgánů. V podstatě neexistuje žádná představa, pokud nebo jak často eh, ta jednotka Europolu pro tyto záležitosti vyšetřuje. Já jsem to ověřoval u Europolu a neexistují žádné pojistky, které by zajišťovaly, že například nejde k vymazání důkazu, pokud dobrovolně přijmou nějaká opatření na základě mm, příkazu Europolu takže eh, není možné vyšetřovat v souvislosti s závažnou trestnou činností a není možné potom eh, eh, přijmout nějaké opatření ohledně uchovávání těchto dat. Komise stejně tak nemá žádnou politiku, jestli vlastně ten pokyn Europolu představuje, představuje nějaký důkaz. Jak bychom to tedy mohli udělat lépe? My jsme napsali komisaři Gabrielovi, abychom eh, eh, tedy komisarce Gabriela abychom jí vysvětlili, že bychom chtěli mít přístup založený na důkazech s jasně vytyčenými cíly, aby bylo jasné, co přesně představuje soulad článkem 52 listiny v reálném světě. Ať už to jsou dobrovolná nebo povinná opatření eh, při omezování základních práv. A za druhé, Musíme mít eh, šetření dopadů na, lidská, na základní práva těch opatření, které eh, se navrhovaly a dále je potřeba eh, si uvědomit tu 20 zkušenost dobrovolné opatření, co fungovalo, co nefungovalo a měli bychom identifikovat problémy, revidovat procesy a zavést nouzová opatření pro situace, kdy se něco nepovede. V okamžiku, kdy se zavádí dobro, dobrovolná opatření, tak se potom není zapomíná, není žádný proces jejich eh, revize, není žádný přehled, není žádné nouzové opatření. Prakticky všechny, nebo všechna data, která jsou uvedena v tom doporučení, eh, se velmi rychle vymažou, takže se nějak neměří, jaký je dopad jestli došlo před nějakých propatí opatření. Pouze tady jde o rychlost vymazání a to rozhodně není žádný holistický přístup. Eh, potenciální budoucí eh, přístupy by se měly poučit z této praxe a měly by se opírat o to, aby tady byl spravedlivý a vyvážený přístup k základním práv, protože ty návrhy komise ne, se neopírají o empirické údaje. Dávající opatření musí být eh, vyhodnoceny na základě nebo ohledně jejich přiměřenosti a efektivnosti. Takže musíme tuto politiku vybudovat od základů. Znovu děkuji. Thank you. And then... Děkuji vám. A slovo dáme dalšímu řečníkovi, je to paní Keller z, ze Stanfordské univerzity. Eh, děkuji vám a já pro vás mám pár slajdů. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji organizátorům za to, že mě eh, pozvali eh, na eh, toto slyšení týkající se nelegálního eh, obsahu. Já jsem pracovala dlouho v rámci Google a teď pracuji na Stanfordské univerzitě také na tomto tématu. Horizontální zaměření tohoto slyšení je velmi eh, dobré, protože zahrnuje eh, odpovědnost eh, zprostředkovatele a příslušné právo, které je dobré, zaměřuje se na procesy, na otázky, na to, co je spouští odpovědnost. A jsou určité případy, kdy Eh, vertikální přístup dává jiné povinnosti, eh, například eh, týkající se obsahu, snížení množství materiálů, kde je zneužívání dětí. A to je typické pro většinu právních systémů. Odpověd, pravidla odpovědnosti zprostředkovatele se zaměřují na tři politické cíle. Je zde za prvé velká tendence se zaměřovat na eh, vůbec ten první, což je snížení nezákonného eh, online obsahu a aktivity eh, jsou snahy zaměřit. Další je ochrany Eh, zákonného obsahu a aktivity eh, online, aby nebyl odstraněn a dále podpora inovací a ekonomického růstu. Eh, evropští uživatelé internetu si zaslouží, abychom se tomu takto věnovali a aby byla zajištěna základní práva uživatelů. Snižování nezákonného obsahu online. Online o tom se hodně hovoří, hodně jste o tom slyšeli. Je to, eh, zde, zde je zájem na tom, aby zprostředkovatel v tomto procesu hrál roli, aby se eh, eh, platformy mohou hrát roli jakýchsi gatekeeperů, čili strážců, kteří umožňují prosazování budu hovořit také o ochraně, o online ochraně zákonného obsahu. Je třeba eh, velmi jasně říci, že zákony, které nejsou správně eh, připravené, týkající se odpovědnosti eh, zprostředkovatele, Eh, mohou dělat hodně škody. Vycházíme z empirických studií a víme, že eh, většinou problémy vyplývají z lidské chyby. Těm se taky věnovala většina studií. Jsou zde také problémy, které vyplývají z chyby filtrování ale je určité informační vakum týkající se tohoto tématu. Eh, máme hodně empirických znalostí, ale Eh, pořád ještě se používají povinné filtry bez lepší znalosti jejich možných dopadů. Eh, dopady eh, přílišného odstraňování poškozuje více než vyjadřování protože nejlze jenom formálně konstatovat tento problém. Jde o to, Eh, že velká část našeho života probíhá online a i hodně dětského života probíhá online a porušování účtu a eh, odstraňování obsahu poškozuje více než eh, právo na vyjadřování, porušuje obchodní aktivity, protože se používají falešná obvinění, vůči eh, konkurentům a, a poškozuje to i Eh, spotřebitele. Já jsem viděla určité video, kde afroamerická žena byla zablokována na eh, Facebooku, protože eh, tam zveřejnila hrozný útok na své děti a automat to mm, vyhodnotil jako rasistický obsah. A ona používala informace eh, pro zalogování na Facebook i pro jiná média, například pro eh, elektronický obchod, takže měla zablokovaný veškerý přízvuk. Má to vliv na soukromí, na osobní eh, komunikaci formou soukromých zpráv, například zpráv v rámci WhatsApp nebo Google Doc, záleží na platformě v tomto případě a pak je zde eh, velká eh, obava, protože se domnívám, že nebylo dostatečně eh, sledováno, jak toto způsobuje na platformách zátahy při odstraňování typem zátah proti všem. Eh, když se odstraňuje materiál, o kterém se předpokládá, že má teroristický obsah. Jsou zde eh, samozřejmě pobídky, aby se odstranil eh, nezákonný obsah, ale je možné, že, se, že dojde k záměně zákonného obsahu za nezákonný a bude odstraněn i ten zákonný. Chybovost vychází, eh, se týká především lidí, kteří hovoří arabsky, o lidech, eh, lidí, týká se lidí, kteří hovořili o imigrační politice, kteří se vyjadřili k intervenci v Iráku. Zde je větší eh, možnost, že se jich to bude týkat, nebo že to bude odstraněno a je zde tedy efekt diskriminační lidská práva se snažila zdokumentovat eh, poško, eh, pos, eh, poškozování lidských práv v Sýrii a tyto příspěvky byly odstraněny z YouTube, protože systém je vyhodnotil jako příspěvky, které tam dávají sami teroristé. A e, to je věc, která je velmi znepokojuje e, orgány činné v trestním stíhání. Pak zde jsou ještě další obavy. E, motivace, proč si se požaduje, aby platformy odstraňovaly určitý obsah. Jde o prevenci násilí a zajištění bezpečnosti, ale, úkazy, ale důkazy ukazují, že vlastně může Eh, až podkopávat tyto eh, principy. Jsou eh, určité nástroje k odstraňování a jak to vypadá v návrhu komise. Ty filtry jsou mocnými nástroji, ale je zde možná velká chyba. Pak zde je Eh, možno eh, důležitá záležitost eh, lidská činnost, používání označování flegů. Ale chyby obvykle, jak jsme zjistili, byly způsobeny lidmi a máme informace o tom, že implicitně, spíš než explicitně, došlo k zkreslení je velmi důležité, aby eh, byly i takzvané protisprávy. To znamená, aby uživatelé věděli, jak mohou chránit svá práva. A eh, ta, tyto údaje se eh, velmi málo používají je, bylo, chtělo by to být asi daleko proaktivnější, eh, pokud jde o videa eh, svědecká, protože právě tato videa často eh, nahrávají lidé, kteří chtějí dokázat nějaké zneužití. Dále transparentnost pro širší veřejnost. Já si myslím, že ta by mohla mít nebo by měla významný dopad v případech jako Eh, že by byl eh, přístup eh, pro akademiky nebo pro občanské společnosti na videa, která jsou označena nebo mají hashtag jako videa, kde se, se týkají zneužívání lidských práv můžeme říci, že Eh, lidé eh, eh, budou schopni revidovat a použít tyto protisprávy pro řešení a Eh, pro odstranění chyb způsobených filtry. Ale realisticky si můžeme říci, že každá známá verze privatizovaného denucování eh, má předvídatelné chyby na obou stranách. Děkuji a posledním řečníkem je Lord Richard Allen, místo předseda politických řešení na Facebooku. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání. Já jsem se chtěl dotknout eh, čtyřech oblastí eh, dnes. Eh, za prvé efektivita směrnice o elektronickém obchodu z hlediska poskytovatele platformy, pokud jde o odpovědnosti platform. Prostě jsou tady dvě rozdílné, dva, dva rozdílné termíny v angličtině responsibility a liability v jednotlivých jazycích se to překládá eh, třeba stejným eh, slovy a my v tom děláme rozdíl, takže já bych to rád vysvětlil a, mm, a, a, a zejména zareaguji na to, co říkala Dafne. Eh, vysvětlím ty nástroje, které používáme a potom pohovořím o složitosti z těch rozhodnutí, zejména v souvislosti s vnitřním trhem ta obrovská složitost eh, a rozmanitost a definice toho eh, nelegálního obsahu. Eh, řada lidí si myslí, že to je jednoduché to rozlišovat. Ale není to tak jasné. To, co je nelegální v EU, to je prostě nesmírně složitá otázka, včetně pro, pro kohokoliv, i pro firmu jako ta naše, která má spoustu právníků. Pokud je o tu směrnici, eh, tak ta nám eh, slouží dobře, nejenom eh, nám jako platformě, ale i lidem v Evropě. Hlavní věc, kterou umožňuje, je vytvářet poměrně nízké překážky k nástupu a zároveň eh, eh, tváří tu potřebu odstraňovat ilegální obsah. Situace by byla velice obtížná, kdyby naše platforma eh, musela omezovat nahrávání obsahu kvůli tomu, že bychom se báli přísné odpovědnosti. A hodně by to ovlivňovalo způsob, jak mezi sebou těch 500 milionů lidí tady hovoří. Eh, ovšem uvědomme si, eh, že eh, to nelze dělat jenom tak jednoduše. Z platformy odpovídají přísně za potírání legálního obchodu, i když technicky nejsou odpovědné, dokud jim to není oznámeno. Ono to funguje tak dobře, protože chování většiny lidí je docela rozumné, když jim umožníte používat platformy, jako je ta naše. Takže několik těch oblastí, které my jsme eh, vyvinuli eh, v, souvislosti, nebo v spolupráci s Evropskou komisí, řešení, eh, pokud jde o, o tu o odpovědnost, kdy my určujeme, jestli máme, ať máme jsou právní odpovědnost nebo ne. Zúrazním čtyři. Za prvé bezpečnost dětí. Tady je dlouhá tradice, kdy firma pracuje s komisí, už dva nebo tři komisaře mm, tam jsme eh, velice dobře eh, se shodli na zajímavých řešeních. Eh, potom boj s terorismem, to je velice silné téma teď a, a zejména a spolupracujeme s komisaři Avramopoulosem a Kingem. A velice jsme se rychle posunuli, když jsme spojili síly a potom u nenávistných projevů, tak tam spolupracujeme s komisařskou Jourovou a jejím týmem. To se stalo najednou zásadním politickým problémem v Evropské unii za poslední dva, tři roky. Komisařka Jourová spolupracuje s jednotlivými firmami na vytváření etického kodexu a tam jsme se dostali hodně vpřed. A potom ochrana duševního vlastnictví, tak tam se také vytvářejí etické kodexy memoranda na evropské úrovni a díky tomu můžeme spolupracovat. Všechno tohle má společného to, že zástupci odvětví, politici a odborníci v těch daných oblastech, jako je bezpečnost dětí a boj s terorismem, způsobem eh, se schází u jednoho stolu, snaží se řešit společný problém eh, a odloží své rezortní eh, zájmy a Tady, se, tady nejde o přísnou právní odpovědnost, ale spíš jde o to, že lidé uznají společný problém jako teroristická propaganda a hledají nejlepší řešení na jeho. Takže pokud jde o tedy naše uvažování. Tak směrnice o elektronickém obchodu eh, funguje tak dobře, protože eh, velká, velná většina, velná většina evropských občanů, kteří používají eh, naše služby, nechtějí dělat, nechce dělat nic nelegálního. Ten počet pachatelů je velice malý. Ale pokud jde o závažné hrozby, jako je zneužívání dětí nebo propagace terorismu, tak jakýkoliv takovýto obsah je příliš mnoho. Tak jsme se snažili vytvořit preventivní opatření, který Eh, zabrání, aby se takový obsah vůbec na naše služby dostal. Eh, ten nejzalejší eh, příklad je foto DNA, který vytvořili kolegové v Microsoftu a který teď používají internetové služby a který nám umožňuje zabránit nahrání neužívání dětí obrazové. Tohle je zajímavé. Tady tohle nelze legálně, legálně sdílet, takže tady to můžeme vždycky vymazat pokud to spadne do té definované kategorie jako eh, nelegální. K tomu se ještě dostanu. Dokonce i v této oblasti eh, jsou některé věci, které jsou jasné a některé, které tak na snadě nejsou. A samozřejmě boj eh, s terorismem, známá propagandistická videa organizací jako ISIS a Al-Qaida. Tam můžeme sundat, to opět není řešení pro Eh, celé ty teroristické scénáře, protože je celá řada eh, dalších skupin, kde to není tak zřejmé a eh, některý, některé ty části toho obsahu al a v jiném kontextu například nějaký klip v zpravodajství má jiný smysl, jenom když oproti tomu, když se to distribuje jako propaganda a potom zbráníme eh, mm, eh, lidem, aby si vytvořili účty eh, těm, kteří chtějí škodit. A to je další věc. A, takže pokud se jim podaří tohle přeskočit, tyhle překážky, tak máme mm, přílež, prostředky, jak nám lidé mohou oznámit nelegální obsah. Jazykový, jazyková podpora, to je velký problém. Facebook teď podporuje, myslím, 48 různých jazyků, takže nám můžete podávat zprávy a my vám eh, můžeme reagovat eh, ve 48 jazycích. To je v pořádku, my jsme velká rozvinutá firma, ale eh, uvědomme si, že pro malou firmu, která dnes začíná, jazyková podpora může být zásadní problém při řešení zejména takových věcí, jako je definicí a nenávistných projevů. Tam je to těžké. Tam je třeba velice dobře chápat, co se děje v tom daném jazyce na rozdíl od obrazu. Další eh, věc, nenávistný projev. To je opravdu eh, pro nás eh, průběžský kámen. Dokonce i změna čárky ve větě změní seznam, význam ze vtipu a na, na nenávistný projev. Takže to je pro nás potom velice obtížné také se to eh, dramaticky liší v celé Evropské unii. My jsme eh, udělali eh, test s externí firmou, dali jsme jim různá nenávistná pro hlášení, tedy, pardon, našim právníkům a oni to testovali proti tedy v právním systému jednotlivých zemích. Někde by byla ta prohlášení nelegální všechna, někde jenom ta nejhorší. Takže je to poměrně obtížné eh, jako firma, abychom zjistili, co jak je. Eh, my si tohleto opět můžeme eh, dovolit všechny ty právníky, ale když se zamyslím nad tím, jestli chcete pomáhat internetovým firmám, které teď začínají v Evropě, Eh, které chtějí dodržovat eh, pravidlo, tak myslím, že je několik nástrojů, které by se jim, které by se jim velice hodily. Za prvé eh, poradenství ohledně toho, co je legální a nelegální v Evropské unii, což prostě neexistuje. My jsme si to udělali sami. My jsme ty výsledky do značné míry dali k dispozici veřejnosti. Neexistuje nic takového ze strany, veře, ze strany státu. Čili my takhle říkáme, jak sledujeme naše standardy, ale eh, je to velice obtížné eh, tohle eh, z hlediska veřejného práva dosáhnout. A potom samozřejmě oznamování a stahování. A tedy odstraňování. Máme obrovskou variabilitu. Samozřejmě uživatelé upozorňují na nějaké problémy. Eh, samozřejmě eh, jasně nám také něco říkají orgány činné v trestním řízení a potom máme něco mezi tím. Čili musíme i jasně eh, mít nadefinováno, na základě jakého upozornění musíme jednat. To by nám velice pomohlo. Tohle doufám, že vám umožnilo udělat si představu toho, co nás čeká ve frontové linii a těším se na vaše dotazy. Já vám také všem čtyřem děkuji za vaše připomínky a poznámky a teď se pustíme do debaty a nejdříve Julian Lena. Thank you very much. Um, I was... Děkuji. Mě, na mě udělali velký dojem eh, ty systémy, automatické systémy stávání obsahu, které vlastně eh, pokračují nebo prohlubují ty stereotypy, které v naší společnosti existují a velmi mě to znepokojuje. Já jsem nedávno četla zprávu o tom, že uživatelé Twitteru v Bulharsku si stěžovali na to, že jejich účet byl zablokovan, protože byli identifikováni jako uh, ruští trolové, jenom proto, že používali cyriliku a hovořili, nebo měli uh, velké ty účty a proto podle těch příslušných algoritmů se podobali těm Eh, trolům, ale ne všichni, kteří přece eh, píší cyrilikou, tak eh, musí být rusové a manipulovat s tím obsahem. Musíme si ale uvědomit, že v této oblasti čím dál tím více se lidé brání tomu, aby algoritmy stanovovaly ta pravidla. A přitom ta pravidla Eh, nejsou stanovena zákonodárce, ale spíše někají eh, na základě toho vlastně fungování těch algoritmů. A ani v případě jejich fungování není úplně jasné, jak kolikrát nějakému rozhodnutí dospějí. Takže si nejsem jistá, jestli to je úplně nejlepší prostředí ve které musíme fungovat, eh, vede k tomu, že čím dál tím více opatření to jenom více prohlubuje, to používání algoritmu. Nebo když Mark Zuckerberg z Facebooku odpovídal na otázky tady v parlamentu, tak eh, víceméně navrhoval ty eh, algoritmické filtry jako řešení, jak řešit ty falešné účty na Facebooku. No, vzhledem k eh, těm předsudkům a k diskriminaci, tak proč ta formální reakce těchto společností je taková, jaká je a co bychom mohli zlepšit, abychom mohli zajistit právní stát. Vy jste říkal, že ani přeskum ze strany lidí není úplně ideální, takže by mě zajímalo, co vlastně navrhujete. Souhlasím s tím, že bychom pravděpodobně měli harmonizovat naše zákony ve větší míře, s tím souhlasím, ale kromě toho, co byste řekl, že je nějaká osvědčená praxe, kterou bychom eh, my mohli přijmout. Eh, za SAD tady také máme řečníka. Já mám dvě otázky na no, Loda Elena. Týkající se, týká se skandálu ohledně Facebooku, což postihlo hodně uživatelů. Zajímalo mě, jak tato společnost eh, chce zabránit tomu, aby se neopakovala mm, ta situace s Cambridge Analytica a jaké záruky může Facebook dát parlamentu, že vymaže nezákonný obsah a nejenom blokovat eh, toho daného užitele. To je moje první otázka. A potom mám ještě eh, obecnou otázku. Myslím, že všichni by tím měli být znepokojeni. Nedávno jsem četl článek Guardianu, který se týkal toho, jak eh, populární komiksové postavečky jako je Mickey Mouse a další, vlastně vedou k indoktrinaci dětí protože některé z nich ukazují eh, situace, násilné situace nebo dokonce i smrt a to se eh, vlastně vkládá do těch eh, komiksových příběhů. A tam bylo napsáno, že každou minutu se na internet uploaduje 400 hodin takových eh, příběhů. Mě by zajímalo, jak se to bude kontrolovat, nebo co komise doporučuje, aby se s tím dělalo. A dále, co týče eh, samoregulace a odstraňování nezákonného obsahu, to nikdy nevyřeší porušování autorského práva, nebo ty algoritmy, o nich nikdo nic neví nebo to, že reklama ovlivňuje to, co vidíme, ale vlastně lidé to nekontrolují, takže jak chceme my to kontrolovat, to je podle mě úplně zásadní věc. No. Má to vliv na všechny občany a hlavně to ovlivňuje ty nejzranitelnější členy naší společnosti, kteří se dívají kolikrát na věce a přitom eh, zahlížejí násilí nebo nezákonný obsah a tak dále. Děta Charancová. Děkuji. Děkuji za všechny eh, prezentace. Já souhlasím s většinou z vás, kde jste říkali, že je potřeba najít eh, vyváženost v tom, jak bojovat proti těmto jevům, jako je terorismus, eh, nezákonný obsah, porušování autorských práv, ale také jak chránit svobodu projevu, soukromí a tak dále. Jak víte, my jsme měli hodně živou diskuzi o reformu autorského práva v Evropské unii a mě by zajímalo, co si o tom myslíte, souhlasíte tím, že lepší tuto rovnováhu nebo váženost dosáhnout tak, že budeme mít lepší postupy spíše než ty automatické filtry. A za druhé, Jaký je rozdíl mezi filtrováním obsahu, který je chráněn autorským právem a veškerým jiným obsahem? Katrin Styler je další. Děkuji našim skvělým panelistům. Jsem ráda, že to je také veřejně přístupné, protože ehm, zítra se bude diskutovat nebo hlasovat také o těchto věcech na výboru pro právní záležitosti. A právě ta otázka odpovědnosti je v jádru rozhodování i toho výboru. Jde o té povinnosti monitorovat ten obsah. My se tím zabýváme na výboru právní záležitosti u článku 14, který to má upravit. Ale hlavně o tu vyváženost a o to, jak můžeme řešit jednak ten extrémně zákonný obsah, ale jak můžeme také zajistit, aby eh, internet byl svobodný, aby existovala svoboda projevu. To je největší problém, který my řešíme jako zákonodárci. Kristina tady mluvila o tom, jaká je judikatura, jak se vykládá. To je důležité. A také ten vertikální přístup k té otázce odpovědnosti a k limitům a další řečníci se o tom také zmiňovali, ale eh, hlavně jsme slyšeli, jaké jsou ty největší eh, problémy. Mě by asi od vás zajímalo, jak je vůbec možné to dosáhnout, nebo můžeme se eh, někým inspirovat. My rozhodně tady v parlamentu můžeme jít, můžeme dospět k jinému extrému. A je to samozřejmě globální otázka. Nejsme to jenom my tady v EU, kdo řešíme tyto problémy. Je potřeba se nechat o tom informovat. Takže by mě zajímaly i ty právní aspekty. Uvidíme, co se stane zítra na, při tom hlasování na právním výboru. Ale stahování obsahu na internetu, to je něco, k čemu by nemělo docházet. To přece máme v listině základních práv. Děkuji vám za to, že jste přišli, za váš čas, všechno, co jste říkali, je velmi relevantní. Nevím, jestli eh, by se vám líbilo eh, ještě přijít zítra na právní výbor, kde byste mohli, mohli říct si to stejné. možná někdo z vás znáte prasátko Pepa, tam by také eh, se mohlo mluvit o těchto problémech. Nebo hm, že by někdo chtěl zakázat eh, mim. To nás vyděsilo, i moje děti. My teď stojíme na okraji propasti mezi tou starou a novou, novým světem. Hodně se mluví o digitální ekonomice a je potřeba tu vyváženost nějak najít. Myslím, že je jasné z těch otázek, že hledání té vyváženosti bude jeden z největších problémů, eh, který řešíme v této oblasti. A já bych chtěla eh, své kolegy podpořit. I mě tyto otázky zajímají, ale další věc, která mě napadla, je ten rozdíl mezi prostředky, které společnosti mají k dispozici, protože ty velké mají prostředky na to, aby mohly systematicky monitorovat obsah, ale u těch menších to je problematické. V podstatě, pokud to nenastavíme správně, tak bychom tím mohli i bránit inovacím, což bychom nechtěli. Tolik tedy naše otázky a teď máte příležitost eh, na to odpovědět, pokud jste měli pocit, že jste byli osloveni těmi otázkami. Um, thank you. Eh, děkuji vám. Byly to velmi zajímavé otázky. Pokud je to v pořádku, eh, tak se E, o nich zmíním jednotlivě, protože myslím, že většina z nich se týká mojí záležitosti. Několik otázek se týkalo toho problému, jaké je řešení, když automatické filtry nefungují. E, my teď máme řešení, která vycházejí z oznámení, z notifikace, čili je to reaktivní řešení. A směrnice o elektronickém obchodu je velmi základní v tomto. E, ten systém se musí označit eh, eh, informace eh, nebo komise více reaguje na, na tyto systémy, zavádí se režimy stížností, je oznamování, ale je to všechno velmi vágní. vágní. Otázka je, co všechno se eh, má tedy označit, pokud jde o stahování, tak jaký obsah je zde obsažen, ale není zde žádné konkrétní řešení, eh, co je eh, třeba dělat, když se něco objevuje. Každopádně ten postup oznamování je, eh, nebo ne, označování, pardon, eh, toho v těch flegy je podstatná věc a užitečná. Eh, v Evropě se poměrně snadno dá stanovit, co je zákonné, co je nezákonné. Další řešení, a to je můj osobní názor, ne, myslím, že ostatní se k tomu taky vyjádří, je vertikální přístup dá se použít eh, k, po, eh, k zachování eh, vyrovna, vyrovnanosti nebo rovnováhy. Dá se vycházet z judikatury eh, Evropského soudního dvora a Evropského dvora pro lidská, eh, Evropského soudu pro lidská práva, protože jde o základní práva, která se dostanou, dostanou k soudu a tato práva individuální se stávají relativními. Jsou to práva duševního vlastnictví, práva na soukromí a tak dále, která je třeba chránit. A v těchto případech je třeba nastavit správnou rovnováhu, takže obě strany musí eh, něco obětovat a tak, aby zásada práva zůstala nedotčena, aby to právo jako takové bylo chráněno. Eh, jsou zde určité postupy, eh, které mají nevýhody, ale i, i s těmito nevýhodami je to nejlepší způsob, jak zachovat rovnováhu. E, jsou zde práva jako například ochrana dětí, především v kontextu e, ukázek nebo obrázků sexuálního zneužívání dětí. V tomto případě e, záleží na okolnostech a je možné využít i odůvodnění eh, lidských eh, práv a lidské integrity eh, a lze použít automatické filtry dobře. Automatické filtry lze použít také tak, aby neudělali, nedělali tolik chyb, o tom je možné diskutovat, protože fakt je, že mohou zamezit škodě, když se podíváme na to množství obětí, které zde je. Nechceme, aby automatické filtry dělaly právní řešení. Konečné že řešení je na lidech, na soudech, kterým důvěřujeme a na implementaci práva. Když vycházíme ze stavu technologie, která eh, má eh, důvěru, tak i eh, použití automatických systémů je dobré. Děkuji za pozornost. To byla spousta velmi dobrých otázek. Potřeboval bych spoustu času, abych odpověděl. Zmíním se jenom o autorském právu. A článek 13 eh, eh, redefinuje existenci autorského práva. A vytváří se zde situace, kdy eh, společnosti elektronického obchodu eh, mohou být eh, nuceny dělat to, co neodpovídá lidským právům. Ale takto nechceme eh, vytvářet legislativu. Nechceme, aby nová směrnice byla protikladu k původní směrnici a jejímu smyslu. To by bylo k ničemu. Navíc nemá smysl, aby Evropská evropská směrnice eh, napsala své volně článek 13 proto, aby obešla judikaturu Evropského soudního dvora. Tak to komise jednat nemá. A k těm širším záležitostem. Eh, internet je prostředí, které se neustále mění. Eh, tak, jak vypadá teď, za půl roku vypadat nebude. Pokud jde o kriminální eh, obsah, eh, ten je eh, třeba stále sledovat. A je třeba mít rozumný a řádný proces kontroly. Švédsko zavedlo svůj systém blokování v roce 1993 a nikdy nebyl revidován. Je funkční, nevíme. Je efektivní, taky nevíme. Nemáme žádné statistické údaje. Můžeme eh, eh, používat eh, můžeme jenom odhadovat, zda má zpráva je správná, zda bude správná za mé činění, bude správné za rok, za měsíc, za rok, za pět let. Myslím si, že úsilí by se mělo zaměřit na kontrolu dopadů, kontrolu efektivnosti eh, dopadů, aby eh, opatření nebyla jenom dobrovolná, protože tak to nefunguje. Eh, je třeba najít jednu větu, která se bude zabývat procesem revize nebo kontroly, která bude rozumná a ta ještě není k tomu, abychom mohli dělat správnou politiku. Jak autorské právo a odfiltrování eh, čehokoliv jiného? To je dobrá otázka. Eh, poškozování autorských práv je problém pro eh, stranu, které, kterou to postihne. Odstranění veškerého kontextu, který je nelegální, je jenom část toho problému. Jinak eh, nahrávání nebo stahování tohoto programu je součástí trestného činu. A eh, doporučení komise je, eh, že se díváme na všechno stejně, že dostupnost je pouze je jedna součást problému ale tak se to nechává na státech, aby dělali svou část, aby eh, svou část práce, aby eh, například eh, telefonika se tím zabývala sama, jak se, aby se vyřešily problémy jako telekábl kabelové televize. My všichni musíme udělat svůj díl práce abychom vyřešili tyto všeobecné problémy. Děkuji. Já se eh, taky vyjádřím k těm překrývajícím se aspektům. Eh, mně se také nelíbilo to, co, eh, to svědectví Marka Zuckerberga, ne z hlediska face, Facebooku, no ale z hlediska veřejného zájmu. Protože eh, eh, E, e, nejenom zákonodárci chtějí, aby se odstranil teroristický, teroristický obsah, e, on, Facebook to chce taky. Říkali, že to je společnost, která zachovává občanské standardy a mají tedy odpovědnost, aby odstraňovali výroky, které jsou sice zákonné, ale neodpovídají standardům té služby. Takže eh, je eh, Facebook některé věci odstraní a vytvoří se některé další eh, věci, protože technologie to prostě umožňuje. prostě jde o zaměření nebo o posun zaměření na další, na jiný aspekt toho celkového obrázku a otázka autorských práv směrnice o autorském právu. To může, může to být trochu simplistické, ale článek 13 o filtrování mi připadá trochu nebezpečné, protože eh, je eh, tady eh, mezera týkající se argumentů. A vlastně jde jenom o peníze, o komerční zájmy obou stran. Když soud eh, vyřeší problém týkající se eh, peněz bez technických aspektů týkajících se internetu, tak eh, to mi připadá zvláštní a připadá mi to špatně. A je to jen to nero, nevyvážené takto drasticky řešit problém. A když se dostaneme k rozdílům mezi různými druhy obsahu, už se o tom zmiňovali ostatní řečníci, o, jde o obrázky sexuálního zneužívání dětí. To je zcela jasné, že tenhle ten obsah se musí e, odstranit e, jako celek a v každém případě jinak. Ale e, protože jde o e, obsah, který je e, e, velmi škodlivý a je snadno poznatelný. Dále je to obsah, který nemá žádný právní kontext a i když bud, zde bude určité určité riziko chyby nebo určitá pravděpodobnost chyby, Eh, tak většina lidí si nebude stěžovat na to, že došlo k chybě, když bylo něco staženo. Eh, myslím si, že eh, zde i takové silnější ošetření by se mohlo objevit i v případě eh, dalšího nebezpečného obsahu, eh, kdy jde o obsah, který je jedinečně identifikovatelný, jedinečně velmi škodlivý a nespůsobí velkou škodu jeho odstranění. Ale jinak ty teroristické výroky, které mohou být eh, naopak bez projevené nebo mohou to být vyjádření skupin, které jsou protiteroristické, tak e, tato vyjádření už se hůře e, identifikují a je obtížnější, aby e, platforma identifikovala, jak to kdo myslí, co kdo říká. To byl ten případ Španělska a Spojeného království, kde se říkalo, že, eh, nebo se došlo k názoru, že platformy by neměly v tomto případě rozhodovat, ale vyčkat na rozhodnutí soudu, co je zákonné a co je nezákonné. A mimochodem, ten právní standard, který byl eh, stanoven eh, soudem v Argentíně a v Indii, na základě jejich eh, ústav a eh, chápání základních práv. Máme, hovoříme o rovnováze, hovořili jsme o procesu, o eh, znalostech, o jedinečných atributech. A další věc, kterou bych chtěla zdůrazňovat, a je to ještě nepoužitý nebo ne, neproskoumaný nástroj eh, a tímto nástrojem eh, je z, veřejná znalost. Eh, znalost veřejnosti o tom, proč nějaký obsah byl odstraněn. Fakt je, že akademický svět, občanské organizace a Prostě určitá omezená společnost by měla mít přístup i k, těmto, k tomuto eh, závadnému obsahu, aby eh, mohli eh, vytvářet povědomí na to filtrování bylo věnováno, nebo si věnováno spousta peněz. Eh, stačilo by možná 60 milionů nějakých, aby se zvýšilo povědomí, aby se tím mohlo lépe pracovat. Ale licence eh, v filtrovací technologii eh, vede k tomu, že malé společnosti jsou blokovány Eh, v rámci konkurenčních modelů. Eh, děkuji. Eh, já začnu s tou první otázkou týkající se algoritmů. Je, je, jsou věci, které člověk musí znát o internetu a které musí znát zvlášť eh, politici. Eh, jsou to dvě charakteristiky. Za prvé změna, rychlost změny. Eh, rychlost, eh, možnost eh, rychle měnit normy a dále dosah protože obvykle měl eh, takovýto eh, regulační dosah eh, dopad jenom na malé množství subjektů. Teď hovoříme o stovkách milionů lidí a snažíme se to dělat stejně rychle jako všechno dělat všechno pokud možno online. A pak jsou zde otázky týkající se řešení. Na jedné straně máme odpovědnost eh, státu a eh, společnosti by s tím neměly eh, nic moc co dělat, plus technika a odpovědnost společností, protože ať chceme nebo ne, tak to jsou lidé, kteří eh, poskytují výsledky. A eh, pokud jenom ve spolupráci s internetem dosáhneme eh, potřebných výsledků, a prakticky ty internetové společnosti budou jistě hovořit s expertními skupiny, s regulátory. Máme modely, že to funguje Eh, tady v Bruselu máme Evropské internetové fórum, které se zabývá bezpečností a my vysvětlujeme, co děláme, budeme testováni, eh, kladou nám otázky, malé společnosti na nás eh, kladou, nám kladou požadavky takže to jsou procesy, které jsou žádoucí, pokud eh, si uvědomíme, jaké jsou společné cíle, protože to je eh, kritické, eh, protože je vždycky pár radikálních lidí, kteří chtějí všechno dělat prostě Eh, pokud možno eh, co nejrázněji, eh, ale když o tom hovoříme a pravidelně se setkáváme, tak vidíme, že se třeba to zaměření i posunuje. Důvěra, to je důležitá otázka, důvěra v moji společnost. Myslím si, že, nebo připouštím, že jsme udělali chyby, musíme znovu vytvářet důvěru společnosti. Právě proto vedeme eh, dialog. Udělali jsme, eh, kromě těch velkých chyb minulosti, které se snažíme napravit, eh, i menší chyby, chyby děláme každý den a pořád všichni, snažíme, je, snažíme se je minimalizovat. Právě proto o nich eh, diskutujeme, eh, takže se eh, zamě, v rámci toho zaměření třeba Eh, odstraňování velkých problémů, jako je odstraňování obrázků dětí, které eh, mají škodlivý obsah. Občas mažeme i něco, co eh, nemá tento, tuto náplň nebo tento obsah, ale právě proto je mechanismus opravných prostředků. Každopádně odstraňujeme obsah, pokud je globálně nelegální, Eh, dále geograficky se odstraňují eh, obsah, který je nezákonný jenom v určitých eh, státech. To jsou určité výjimky, protože některé státy mají zákony týkající se například urážek, které nejsou v jiných který v jiných zemích. Takže zde zase máme otázku odpovědnosti a e, režimu, e, která, e, o kterém se hovoří i v, ve směrnici o autorském prácu, právu. Já si myslím, že rovnice by měla být taková, čím odpovědnější jste, tím menší odpovědnost eh, máte. Směrnice by to měla zahrnout a společnosti by měly být eh, eh, podpořeny. Společnosti ve smyslu podniky, organizace by měly být podporovány, aby dělali správné věci, aby měli povinnost dbát na to, aby lidé službu používali řádně. Děkuji vám, že jste odpověděli na všechny tyto otázky a můžeme přejít k dalšímu panelu, kde máme dva řečníky jenom, protože zástupce členského státu odřekl na poslední chvíli a prvním řečníkem bude pan Fakes, který je zástupce seznamu a druhým řečníkem je pan Pančíny, který zastupuje Google a YouTube. Takže eh, bych ráda dala slovo oběma řečníkům maximálně na 10 minut, pan Fikes ze seznamu. Okay. Thank you, Madam Speaker. Um... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za příležitost uh, vyjádřit se k doporučení komise a k tomu, jak to v reálném eh, životě eh, zapadá a s mým eh, vnímáním situace. Já jsem Michael Fix a zastupuji menší, možná středně velkou platformu z České republiky Seznam CZ. 90% české populace používá naše služby. V absolutních číslech nejsme vůbec srovnatelní s firmami jako Google nebo Facebook. Ale pořád máme obrovské zkušenosti s eh, řešením eh, nelegálního obsahu online, takže doufám, že vám něco můžu tady říct si užitečného. Nejsem právník, eh, jsem spíše podnikatel. Začal jsem u firmy v roce 2004 jako ajťák. A, postupoval jsem ve firmě směrem nahoru a mám tady veliké zkušenosti s řešením těch problémů od stavu, kdy jsme měli 50 eh, zaměstnanců a pár tisíc uživatelů a teď eh, máme 15 zaměstnanců a miliony uživatelů v České republice a Slovenské republice, takže já to asi uvidím trochu jinak než eh, předřečníci. Od samého počátku se eh, museli eh, řešit nelegální obsah ne kvůli nedávnému politickému zájmu a nebo kvůli nějakým nařízením, ale prostě protože jsme eh, potřebovali to řešit. Naše služby musí být vnímány dobře v očích zákazníků. To nám pomáhá udržet si náskok oproti konkurenci. Každá firma eh, se snaží jistě dělat to tež. Právě naše uživatelé eh, vnímají naše služby a soudí nás. Všichni eh, se starají o značku firmy a jak jsme byli, jak jsme viděli nedávno, i Facebook to dělá. Já chápu, že komise má zájem na odstraňování legálního obsahu a nesouhlasím s některými, ale jejími postupy a rád bych zareagoval na některé ty nejkontroverznější tou první, já jsem, já jsem uh, už uh, popsal uh, to, co máme. Když hovoříme o uh, obsahu uh, tvořeném uživateli, tak já vždycky hovořím o lepším vymáhání stávajících pravidel, která už máme na národní i evropské úrovni. My se maximálně snažíme úřadům uh, pomoci uh, stotožnit uh, po, uh, Mm, porušovatele pravidel a je na nich, aby žněli. Ale já mám ten dojem, že v Evropské unii se snažíte eh, spíše potrestat eh, platformy, protože je to snaží, než eh, chytnout pachatele. Mm, I řešení terorismu se asi lépe řeší v národní mm, a evropské legislativě. A já si myslím, že vymáhání těch pravidel, která už teď máme, je, myslím, důležitější, než eh, připomínat online službám, jak mají pracovat při eh, řešení legálního obsahu. Druhou eh, věc, kterou bych rád uvedl, je, že nejsme ve věku hvězdných válek, alespoň v eh, malých, menších platformách, jako je Seznam. Já bohužel eh, nesouhlasím s nadšením Komise pro automatizovaná řešení pro hledání obsahu a vymazávání. Ehm, Umělá inteligence zatím není podle mě schopna dobře rozlišovat hm, legální a nelegální obsah v, v podobě videa, obrázku a textu. Lidé to mohou dělat mnohem spolehlivěji a i lidé se mílí. A to je největší problém, který teď máme v tuto chvíli, že neexistuje žádná stoprocentní záruka, které bychom se mohli dobrat, pokud vaše firma má jenom několik uživatelů s, eh, požadavek eh, zabránit eh, opětovnému nahrání obsahu a bránit tomu je dost nerealistický, protože existuje řada nástrojů, jak tento obsah pozměnit a pak jej znovu nahrát. To jsme říkali i ke článku 13 z nedávné směrnice o audiovizuálních službách já si myslím, že eh, chápu eh, motivaci komise. Nahraný obsah obyčejně je nejviditelnější během několika hodin poté, co je nahrán. To zcela souhlasím. Ale eh, hodinová reakční doba si vyžaduje non-stop směny ve všech online firmách. I to oznamování není vždycky v souladu s oficiálními postupy a nejsou pro nás úplně eh, jasné, tak abychom mohli jednat. Navrhované řešení by vytvořilo potřebu konkrétních zprávců, kteří budou řešit akorát tato oznámení. To je zajímavé eh, problém pro menší firmy které mají jenom několik zaměstnanců a nejsou eh, připravené tyto otázky řešit 24 hodin denně. Další eh, věc, kterou jsem vám chtěl říct, si nedělejte z nás eh, velkého bratra v očích našich uživatelů. Eh, tam je problém při zachycování problematického obsahu. Eh, uživatelé eh, budou mít, službu, budou mít pocit, že jsou neustále sledováni v našich službách. To je velký problém, protože um, uživatelé si budou myslet, že to děláme i v rámci jiných služeb, jako je e-mail, kde je, služba, kde je důvěra velice důležitá. Už žádné poplatky za administrativní mm, zátěž já nesouhlasím s eh, těmi transparentními eh, zprávami, které máme dělat. Eh, On se tomu oficiálně říká informace o počtu zpracovávání těch žádostí o odstranění legálního obsahu a tak dále, jak je to v doporučení. Tohle je další administrativní zátěž a neexistuje žádný jasný důvod, jak tohle <laughs> by mohlo pomoci řešit nelegální obsah online. Potom těch Eh, ty, ty důvěryhodní označovatele, eh, trusted flaggers, eh, tak za to odpovídáme my v očích veřejnosti. Takže my jsme také měli velice špatné zkušenosti s tím nedávno, když jsme se pokoušeli řešit otázku falešných zpráv protože eh, mm, důvěryhodní označovatele mají svoji vlastní pravdu a filozofii a vždycky je třeba kalibrovat eh, jejich eh, označení vašimi vlastními zaměstnanci, takže opravdu to není příliš efektivní a jsou jiné způsoby, jak to vyřešit. Pomoci mm, svým nepřátel, to je jiný způsob, jak bych řekl. Já si myslím, že spotřeba, spolupráce mezi poskytovateli službami, jak je to, služeb, jak to Eh, je v doporučení, může fungovat jedině eh, v rámci eh, dobrou, na dobrovolném základě. Nelze to vynucovat z mého pohledu. A také musíme připomínat, co se stane, když firma hovoří o svých vlastních postupech, o svém vlastním IT vybudovaném na základě soukromého výzkumu a vývoje. Bohužel vzhledem k tomu, že nespolupracujeme s veřejnými orgány, nebo eh, s, eh, eh, s, nakládá se s námi, jako kdybychom nespolupracovali. I v České republice menší firmy musí vytvářet nástroje pro veřejné orgány, hm. když, jsou stále, když se stávají stále populárnějšími a musí řešit celou řadu oznámení a žádostí. To se děje ne kvůli nařízení, ale kvůli seberegulaci, eh, která funguje eh, v našem odvětví. My se musíme totiž zaměřovat na jádro našeho podnikování a ne na debatu s veřejnými orgány. Je tedy naším vlastním rozhodnutím o optimalizovat, jak budeme eh, řešit ta oznámení, která přicházejí od veřejných orgánů. Na to nepotřebujeme žádné další nařízení. Z rychlené postupy to už eh, bylo řečeno v minulosti, také nástroje k oznamování pro veřejné orgány, to už existuje. Jejich eh, existence už byla nezbytná v minulosti. To jsou eh, všechny věci, které jsem, o kterých jsem chtěl hovořit a rád bych věděl, i na vaše dotazy, kdykoliv to bude. Na to bude příležitost. Děkuji a teď tady máme pana pančíneho, který bude další řečník. <clears throat> Děkuji paní předsedkyně, za pozvání. My máme také prezentaci a chtěli jsme vám dát informace o našem přístupu k nezákonnému obsahu. Chtěli jsme vám nabídnout vizi společnosti, která to vědomé, že jsou tady jasná pravidla, která se musí vynucovat a že je to naše zodpovědnost se o to postarat. Nejprve tedy několik informací o YouTube. YouTube je platforma, kde se každý může vyjádřit. My věříme ve svobodu eh, vyjadřování, svobodu také využívat tuto platformu pro podnikání, pro to nabízet váš obsah, když eh, chcete eh, získat nebo vytvořit nějakou komunitu uživatelů nebo těch, kteří sledují váš obsah. A také věříme ve svobodu informací. Toto všechno je také dokládá také tato, ten údaj 400 hodin obsahu, který se každou minutu nahrává na internet a my chceme najít eh, tu správnou rovnováhu mezi kontrolou a tou svobodou. Chceme také eh, ukázat, že jsme zodpovědní poskytovatel služeb. Takže my máme jasnou politiku, eh, jak s tímto nakládat. My neumožňujeme žádné chování, které by mohlo být škodlivé nebo urážlivé ale máme samozřejmě také jasnou politiku držování zákonů v té zemi, eh, ve které působíme. Takže eh, nejde jenom o držování zákonů v této politice, jde také o naši, náš přístup k těmto věcem. Jak eh, my nacházíme tu správnou vyváženost mezi tou kontrolou a svobodou, obsahu. My máme dva různé způsoby, jak můžou uživatelé nám dát najevo, že tam je nějaký obsah, který považují za eh, něco, co je v rozporu s tou naší politikou, takže nás na to mohou upozornit a my to děláme 24 hodin eh, denně, každý den a stejně tak eh, máme tady tu právní žádost o odstranění obsahu to může eh, udělat jakýkoliv eh, orgán v českých zemích a my potom posoudíme ten obsah a samozřejmě zohledníme stávající legislativu. Dále bychom měli se zamyslet eh, nad tím, co jsou nejčastěji tato upozornění od našich uživatelů No, co můžeme udělat pro to, aby ti uživatelé nám, eh, nás upozorňovali na ten správně na ten nezákonný obsah. Samozřejmě my můžeme je informovat o politice, ale můžeme také vytvořit komunitu těchto důvěryhodných eh, upozorňovatelů, trusted flaggers, kteří jsou po celém světě, zejména tady v EU, kteří jsou experti v nějaké oblasti a kteří tedy to mohou dělat lépe nebo posuzovat ten obsah, který je v rozporu s naší politikou, takže oni nás nejsou něco upozorní, pošlou nám to a my to prověříme. Takže tady je vždycky ten lidský prvek a e, můžeme na základě toho přistoupit k nějakému opatření. A my se tady opíráme o spolupráci s těmito důvěry hodnými upozorňovateli nebo oznamovateli. A dále s nimi samozřejmě diskutujeme o problémech nebo v detailech této politiky. Pokud se v nějaké zemi vyskytne nějaký právní problém, na který musíme reagovat. Pojďme se podívat na určité typy toho nezákonného obsahu, protože to nemůžeme vnímat jenom horizontálně, ale i vertikálně. Takže nejprve otázka autorského práva. My jsme přijali celou řadu dobrovolných opatření. Dělali jsme také, vytvořili jsme také nástroj eh, identifikace obsahu který umožňuje těm držitelům práv eh, určitého obsahu eh, sledovat eh, nebo použít tento nástroj, aby sledovali, jestli jejich obsah není používán někde nelegálně. To jsme vytvořili, byla to naše investice ve výši 100 milionů dolarů. A rádi tento nástroj nabízíme to z toho důvodu, že tady nejde jenom o filtrování našich platform, ale jde o spolupráci Eh, máme určitý katalog těch chráněných děl a eh, vlastně necháme tu uživatele, aby to tam nahráli a potom se sami můžou rozhodnout, co s tím svým obsahem budou dělat, pokud zjistí, že tam ten obsah je využíván. V tom případě nabízíme tři možnosti, buď to mohou spoplatnit, Eh, pokud je tedy možné vysledovat ty přímé vlastníky obsahu, dále to mohou sledovat, eh, mohou sami umožnit, aby určitá videa tam byla k dispozici a potom eh, sledovat, jaké mají posluchače nebo sledovatele, ale také mohou zablokovat sledování toho videa. Ehm, ta monetizace, tedy to spoplatnění, funguje velmi dobře a my jsme nabídli těmto držitelům práv 2 miliardy dolarů za tento obsah, který umístili na naše platformy. Takže z toho vznikl jasný příjem. Druhý typ obsahu je ten extremistický, teroristický obsah, který představuje velké obavy ve čínských zemích je to tady trochu jiné než u toho obsahu, který je chráněn autorským právem. Tady si musíme uvědomit, že když eh, sledujeme takovýto obsah, který by mohl představovat porušení naší politiky, je potřeba pochopit ten kontext, ve kterém ten obsah eh, se prezentuje na našich platformách. To je také důležitá věc. A my si myslíme, že tato kombinace jednak eh, technologie, tedy těch algoritmů a potom toho lidského prvku je správná. My se neopíráme pouze o naše vlastní zkušenosti, ale máme, neustále se učíme z těch eh, videí, které jsme eh, přeskoumali na základě upozornění například od veřejných orgánů nebo od těch našich eh, oznamovatelů, kterým důvěřujeme, důvěřujeme. A neustále to promítáme do těch našich algoritmů. A v tomto okamžiku, kdy používáme nástroje na odhalování toho nezákonného obsahu, to potom vždy přeskoumá člověk, takže to není automatické filtrování, ale využíváme technologie, které jsou k dispozici. A vždycky to potom posoudí nějaký náš zaměstnanec. Ta čísla, která jsme tady viděli, která vypovídají o efektivnosti těchto opatření, 160 tisíc videí bylo odstraněno v období červen až prosinec ale také eh, naše nástroje byly schopny odhalit 2 miliony videí, a které jsme potom použili pro další školení našich eh, pracovníků. A mm, používáme také různá globální fóra pro diskuzi o terorismu společně s dalšími internetovými společnosti, jako je Google nebo Microsoft, hledáme nové způsoby, jak bojovat s terorismem. Máme potom databázy, spolupracujeme s Europolem, Europolem a s dalšími orgány v EU, sbíráme údaje o těchto jevech a vždycky sledujeme, jestli ta databáze obsahuje nějaké údaje, údaje eh, odpovídají tomu, co máme Eh, my na našich platformách a samozřejmě komunikujeme se všemi příslušnými úřady, které o těchto věcech také rozhodují. Dovolte mi, aby ještě řekl, že celé to je velmi složitý jev, není tady jedno, nějaké jednoduché řešení. A musíme mít komplexní přístup, také musíme zvažovat ten případný negativní dopad. Eh, o tom se hovořilo tady v souvislosti s tím odstraňováním obsahu. Musíme nabídnout každému uživateli možnost, eh, jak eh, se na nás může obrátit, abychom zvážili naše rozhodnutí, ale transparentnost je v tom také důležitá z toho důvodu. Jsme se rozhodli také před několika týdny spustit nebo vytvořit tu první zprávu o transparentnosti poté, co to vytvořil i Google. A to je podle nás eh, dobrý způsob, jak nabízet více informací o naší politice a způsobu její aplikace. Hovoříme o odstraňování toho nezákonného obsahu na internetu. Děkuji vám a předtím, než dám slovo našim členům, tak bych ještě chtěl dát slovo Evropské komisi, aby na to mohla zareagovat. Máme tady pana Steina, který je vedoucí oddělení pro e-commerce a online platformy, takže prosím, máte slovo. Yeah, thank you very much and good morning. No, děkuji všem. Chtěl bych eh, poděkovat výboru za eh, zorganizování tohoto slyšení. Je zde velmi kvalitní eh, diskuse na vysoké úrovni. Ty všechny příspěvky ukazují, jak důležité je to, jak citlivé to je téma a taky jak obtížné je pro politiky i pro nás. Paní Keller stanovila cíle. Pan Eh, které jsou i našimi cíly a které se objevily eh, na slajdu. Eh, je tím, aby nezákonný obsah byl odstraněn, aby byl chráněn zákonný obsah a aby byly chráněny ekonomiky, jak se zmiňovala paní předsedkyně, především pokud jde o malé a střední podniky. Takže naše doporučení se zaměřuje tak na toto a rovněž se zaměřuje na eh, naší původní práci už z roku 2011, jak se zmínil pak Mekný, eh, kdy jsme eh, učinili doporučení týkající se transparentním zpráv a dosažení hlavních tři cílů. Samozřejmě zjišť hledáme stále fakta. Pan McDee se zmiňoval o tom, že chybí určité důkazy, určitá fakta. Eh, to eh, těmu se stále věnujeme, zlepšujeme monitorování e platform například, abychom plně chápali, jakým stylem, jakým směrem se problém vyvíjí a je zde samozřejmě i administrativní zátěž ale když se věnujeme tomu širšímu eh, <clears throat> záměru, k čemu slouží eh, platformy, eh, jak je to se zachováním zákonnosti, tak vidíme, že potřebujeme monitorování, že potřebujeme informaci, jinak bychom rozhodovali na základě neúplných údajů. Eh, paní Angelopoulos hovořila o velmi žádoucím cíli, kterým je rovnováha mezi bezpečností a zachováním eh, lidských práv. Eh, hovořila nejenom v otázce autorských práv. Je zde i otázka základních lidských práv. Otázka je, co dělat a jak. Opatření oznamovat, eh, co dělat eh, v případě určitého oznámení. Paní Angelopoulos se zmiňovala o tom, eh, jaký je problém, když jde doporučení jsou pouze dobrovolná. Pan Ellen velmi dobře ilustroval kontext, když hovořil o videích skup Eh, teroristických skupin, eh, nebo proti, pardon, protiteroristických skupin, která se snadno eh, dají zaměnit za hate speech, nenávistné projevy. Takže my se samozřejmě snažíme najít řešení. Jsou zde určité společné prvky, jako je transparentnost a pojistky, ale jednáme o, jedná se zde o velmi specifický obsah je otázka e, i určitých nástrojů, e, které se dají používat. E, ta diskuse byla velmi důležitá a na, pan Fejk se o tom zmiňoval. Pan Pančíny nakonec říkal, že potřebujete samozřejmě lidskou kontrolu, ale potřebujete také algoritmy a automatizované filtry vzhledem k velikosti obsahu. Obrovský objem eh, eh, obsahu se eh, uploaduje na každou platformu. Člověk, pokud jde o otázky zprávy, nemůže spoléhat jenom na rozhodnutí soudu, protože soudy nemohou rozhodovat o stovkách tisíců eh, případů eh, a stížností. Měli jsme zde tu záležitost prasátka Pepy. To je věc, která mi dělá starost, protože eh, se Eh, zdomníváme, že Pepa, prasátko Pepa je super bezpečný obsah, ale fakt je, že když eh, někdo chce zneužít, může asi zneužít všechno, ale potřebujeme v tom případě jasné, jasný signál, jasné označení, abychom věděli, že se věci dělají správně. Pan Fajks koment, eh, hovořil také o otázce eh, důvěryhodných eh, flegů. Není to všelek nebo jediné řešení. Každopádně věrohodní flegeři jsou ti, kteří na platformách mohou hrát velmi důležitou roli, protože Oni eh, pracují systematicky dobře a vy to víte, tak eh, potom eh, nemusíte rozhodovat o všem sami, ale můžete využít názoru těchto důvěryhodných flagerů. Paní Keller říkala, že není jediné správné řešení, protože je třeba vyhodnocovat mnoho hodnot Eh, může eh, někdo eh, si může stěžovat na to, že jedno, že video se má odstranit, protože může zahubit spoustu lidí, že to může být návod na smrt a druzí mohou říkat, že to zase tak není, že jedno video takovou škodu udělat nemůže. Uh, takže nyní dávám slovo poslancům. První paní rada. Musím říci, že to, co jsem právě slyšela, je velmi, mě velmi osvítilo. Výbor eh, Jury bude hlasovat o článku 13 a návrh komise hodnocení dopadu tohoto eh, návrhu eh, má za, jen zacílen na velmi velké platformy, jako je Google a Facebook. A jde o e, lepší e, jde také o lepší e, odměny pro autory, například v oblasti hudby. Jediní řečníci, kteří byli pro automatické filtry uploadu byli Facebook a Google, to znamená právě ty velké společnosti, proti kterým to mělo být namířeno. Takže je otázka, jak, jakých, jak, doká, jak tento návrh dosáhne výsledků, kterých má dosáhnout, eh, tak aby vy, vyřešil ty vel, tu velkou nerovnováhu, nerovnováhu, která existuje po, v oblasti autorských práv a automatizované kontroly nebo automatizovaného filtrování eh, uploadů. Nemohu, Musím velmi souhlasit se svou eh, kolegyni. Eh, jsou zde tři oblasti. Legální obsah, nelegální obsah a inovace. A ta inovace, když se podíváme na jednotný trh, za který jsme odpovědní, samozřejmě jsme odpovědní za eh, zákonný obsah, ale máme zde digitální jednotný trh, kde se Eh, vytváří eh, obsah. A zde je velké riziko nezákonnosti. To je situace, ve které se nacházíme. A na jedné straně máme příležitost ochránit zákonný obsah, ale protože není rovnováha, tak můžeme udělat něco, co právě bude proti eh, tomu, čeho chceme dosáhnout. Je zde totiž Eh, nebo eh, jde eh, o to, že naši voliči čekají, že budeme dělat zákony, které zachovají rovnováhu a budou správně fungovat. Omlouvám se, že kolegové tady nejsou. Myslím si, že by bylo zajímavé si poslechnout i názor kolegů správního výboru. Chci vám poděkovat za to, že jste dnes k nám přišli a že jste se vyjádřili. E, zítra se bude hlasovat a e, e, tento a my, pokud jde o hlasování o článku 13, se všem možně vynasnažíme eh, vyjádřit svůj vlastní přístup. Děkuji vám za účast a chci vám říci, že váš čas, který jste zde ztracený, rozhodně nebyl, eh, který jste zde strávili, nebyl vůbec ztracený. Chci se zeptat, zda se chtějí vyjádřit řečníci. Děkuji možná jenom stručnou poznámku týkající se automatických nástrojů filtrování nahrávaného obsahu. Úplně souhlasím s tím, co zde zaznělo. Malé nebo středně velké společnosti jako seznam například nemají všechny nástroje k tomu, aby měli 100% jistotu, že můžeme použít svou technologii ke 100% eh, blokování eh, veškerého obsahu, který se nahrává každou minutu. Možná v budoucnosti, bohužel z mého hlediska, budeme nuceni externě zajistit eh, služby od eh, deseti největších technologických gigantů a používat tedy těchto externích eh, nástrojů. To by, vidím jako nešťastnou věc, ale v budoucnu asi bude. Děkuji vám k připomínkám ke své prezentaci. Chtěl bych zdůraznit pár věcí, především k identifikaci obsahu. Ten kontext, ve kterém se to zrodilo, eh, bylo to, že bude k dispozici komerční nástroj, eh, eh, když na jedné straně je dohoda, že, že společnost nebo eh, ten, kdo tam dává ten eh, obsah, eh, ho bude chtít stáhnout a na druhé straně monetizace toho problému. Když se podíváme na YouTube a příležitosti, které tam jsou, tak vidíme, že YouTube jde směrem vyhovění právům oprávněných nebo držitelů práv Myšlenka, jak jsem říkal, je sdílená odpovědnost. To je pro nás myšlenka velmi silná. Globální internetové fórum, které spolupracuje v rámci průmyslu, eh, se snaží najít nějaké eh, škálovatelné řešení použitelné pro všechny. Nemyslím si, že by bylo možné použít třeba pravidlo jedné hodiny, protože eh, především pro, eh, kontra, eh, pro teroristický obsah je to kontraproduktivní. Je třeba o nalezení správných, správných nástrojů, které budou užitečné pro všechny, odstraní závadný obsah, ale nemůžeme se zaměřovat jenom na rychlost. Nemůžeme v tomto smyslu jít sami, potřebujeme spolupráci všech stran. Děkuji vám, děku, chtěla bych všem poděkovat za účast, za to, že jste se s námi podělili o svá stanoviska. Tato diskuse byla velmi užitečná. Tento předmět je vlastně jenom začátek. Bude to pro nás jako legislativce velká výzva. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste nám pomohli a že jste nám poskytli argumenty. Také bych chtěla poděkovat eh, Julii, chtěla bych poděkovat Evropské komisi za to, že nás informovala, nebo že, že udělala první krok a my budeme dále pracovat. Děkuji ještě jednou všem za účast i za pokračování v této práci.